Good morning, colleagues. Apologize. Dobré ráno, kolegové, omlouvám se vám za spoždění, ale konec dobrý, všechno dobré a už můžeme začít. Takže jdeme na bod číslo 6 na pořadu jednání, tedy páté měsíční okénko pro přeskum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření. Rozhodli jsme se, že tyto sloty zavedeme, abychom mohli provádět včasnou výměnu názorů na úrovni výboru o opatřeních připravovaných dohledovými orgány EU anebo komisí, přičemž náš výbor přisuzuje efektivnímu provádění svých dohledových pravomocí v této oblasti velikou důležitost. A pro dnešek se zaměříme na probíhající přípravu implementace směrnice a nařízení eh, MIFIR 2 a zaměříme se také na nařízení CSDR. Máme zhruba 90 minut na tento bod. A nejprve tedy začneme MIFIDem 2. Srdečně zde vítám eh, Stevena Majora, Els Macho a Mariu Terezu Fabregas z komise a celý tým ESMA i komise. A v podstatě rovnou dám slovo panu Majorovi, aby toto téma stručně uvedl, tedy aby uvedl ty nejdůležitější otázky, které se momentálně diskutují v rámci přípravy eh, eh, aktu v přenesené pravomoci a technických otázek MIFIR 2. Všichni víme, že toto téma je velmi obsáhlé a nezvládneme je prodiskutovat celé zde a dnes, nicméně přesto bychom vás rádi poprosili, abyste byl co nejpřesnější u těch nejrelevantnějších zvažovaných otázek. Pane Majore, máte slovo, vítejte. Děkuji vám, pane předsedo. Milý Roberto, eh, děkuji za úvod. Eh, vážení poslanci, dámy a pánové, s velkou radostí před vás předstupuji abych zastupoval práci ESMA na téma MIFID a MIFIR. Pokud vím, tak eh, CSDR vyřešíme pak separátně. Jak jste řekl, tyto složky jsou skutečně velmi komplexní. Eh, já se pokusím vše schrnout do deseti minut. Za prvé, k MIFIDu 2 a MIFIRu což je nejdůležitější součást regulace druhé úrovně, kterou TESMA, ESMA provádí od svého založení v roce 2011. Jak víte, součást tohoto procesu je zajistit ze všech sil, aby konzultace byla co nejširší a nejotevřenější a že budou vyslyšeni všichni. Pravidelně také podáváme ehm, informace parlamentu o tom, jak se opatření na druhé úrovni provádějí. Soustředím se na tři podstatné věci, eh, které se hodně debatují v rámci konzultace, tedy transparentnost equity, komoditní deriváty a mikrostruktury. Nejprve tedy ekvitní eh, transparentnost. Jak víte, MIFID 2 zavádí nový transparentnostní rámec, který se aplikuje na tzv. non-equities. Eh, pro ESMU je nejsložitější úkol v současnosti získávání a analýza dat, které která nám stanovují likvidní a transparentnostní Prahy. Proč? Protože tento trh je zcela netransparentní a tím pádem data, která z něj můžeme získat, eh, jsou omezená a eh, velmi složitá k interpretaci a je to velice náročný úkol. Transparentnost v oblasti dluhopisu je pak separátní téma, které by si jistě zasloužilo separátní diskusi. Vzhledem k tomu, že transparentnost je navázána na likviditu, která není prevalentní na dluhopisových trzích v Evropské unii, je počet eh, dluhopisů, které jsou transparentní, velmi nízký, zhruba 10%. ESMA eh, navrhuje transparentnost v této oblasti na základě stanovovaných tří. Uvědomujeme si však problémy, které toto způsobuje jak v oblasti prodeje, tak v oblasti eh, nakládání s produkty. Komoditní deriváty. Naše práce v této oblasti je opět vysokoprofilová činnost ESMA. EU se dostává do zcela nezmapovaného eh, prostředí, tím, že v podstatě připravuje daleko extenzivnější režim pro tuto oblast do budoucna. ESMA si plně uvědomuje odpovědnost, kterou zde máme na stanovení metodologie, abychom zajistili vyvážený přístup s dostatkem flexibility tak, abychom se vyhnuli omezování trhu, a to zejména v oblasti likvidních dluhopisů a smluv EU. Nicméně komoditní deriváty jako takové nespadají do této regulace, bude toho více. Bude potřeba zkrátka ponížit spekulační aktivitu anebo zajistit autorizaci pro tyto deriváty v rámci MIFID 2, protože už v rámci MiFID 1 jsme tuto kategorii dosti, dosti zúžili. A teď se zaměřujeme na stanovování prahových hodnot. Naším záměrem je použít princip spravedlnosti. To znamená, chceme ne zatěžovat producenty komodit, chceme zatěžovat spíše firmy, které se soustředí skutečně na derivování finančních produktů, které nesouvisí s hedgingem jejich jiných finančních zájmů. Teď, co se týká tržních mikrostruktur. V této oblasti máme dva hvězdné návrhy v uvozovkách, tedy eh, textilní otázky a eh, tržní závazky. ESMA poměrně záhy začala na základě důkazů řešit vztahy mezi vysokorychlostním obchodováním, mezi efektivitou trhu a dalšími faktory. V tomto procesu zachováváme poměrně snadný princip tedy, že že vztahy mezi jednotlivými obchodními místy nesmějí být založeny pouze na velikosti toho takzvaného tyku a že jejich velikost nesmí žádným nežádoucím způsobem ovlivňovat konkurenci těchto firm. Což je samozřejmě oblast, která si vyžaduje další vyjasnění eh, našeho přístupu. Co se týká tržních obligací, zde v podstatě eh, hovoříme o firmách, které jsou kotovány prostřednictvím algoritmu, což bude znamenat eh, změnu tržních praktik a celá řada aktérů si uvědomuje, že se bude muset tomuto přizpůsobit vzhledem k tomu, jak bude vypadat ten text legislativy první úrovně. Chceme podporovat tvorbu trhu a ne někoho do ní nutit. Pakliže se tržní podmínky zhoršují, eh, vyžaduje si tržní situace alespoň minimální přítomnost dané firmy na trhu. Po stručném zmínění těchto tří témat mi dovolte zmínit ještě dalších několik faktorů, které považuji za důležité. Já už jsem tomuto výboru říkal, že Unie zcela správně přijímá princip maximální harmonizace v této oblasti. To znamená, chceme jedno evropské pravidlo, které bude vynucováno národními dohledovými orgány, ale když je spuštěn nový režim, jako je toto, regulátoři musí být extra pečliví a musí monitorovat nežádoucí dopady v prvních měsících a letech nového režimu a musí být schopni představovat nějaké možné přizpůsobení. Nicméně ani ESMA, ani národní orgány nemají pravomoc podnikat rychlé kroky, pakliže k něčemu takovému dojde. A proto bude naprosto zásadní, aby v těchto prvních letech po spuštění MIFIDu 2 ESMA i evropské instituce byly v neustálém kontaktu a zvažovaly dopady možné regulační úpravy a to flexibilním způsobem. Druhá procedurální poznámka je, že bych chtěl zdůraznit, jak významně bude ta post spouštěcí fáze vyžadovat aktivitu všech eh, složek, jak infrastruktury, tak účastníků na trhu, tak dohledových agentur. Ta pravidla vstoupí v platnost zhruba někdy v roce 2016 a pak budou muset vzniknout IT systémy, formáty, procedury, šablony a eh, celý systém reportingu. Ačkoliv ve veřejném i soukromém sektoru máme dostatek zdrojů, bude velikou výzvou implementovat všechny systémy a spustit je včas. Na závěr mi dovolte prohovořit o ochraně investorů. MIFID 2 poskytuje rámec, který bude podporovat investiční firmy v tom, aby tyto jednali v nejlepším zájmu svých klientů tím, že se bude zlepšovat řízení a požadavky na vedení biznesu ze strany těchto firm a to se bude jednat, to se bude týkat všech kategorií klientů a potom také dohledové orgány na národní i evropské úrovni budou mít nové pravomoci. Technické, eh, technické poradenství ESMA zaslané eh, institucím EU v prosinci loňského roku obsahuje sadu opatření, která přispějí k ochraně, k ochraně vkladatelů napříč EU. Jsou to problémy, které se vyostřily zejména v průběhu krize. Dovolte mi zmínit jich pár. Znamená eh, kultura průmyslu eh, v tom smyslu, že se nesleduje nejlepší zájem klienta, což pak ovlivňuje i způsob, jakým způsobem jsou služby klientům nabízeny. To znamená, technické poradenství ESMA navrhuje zavést nová opatření, v podstatě horizontální, hovoříme o věcech od eh, designu produktů, zacházení s klienty, nabízení služeb a tak dále. Chceme poskytovat jasnější a transparentnější informace klientům, chceme lépe řídit střety zájmu, chceme lépe hodnotit stabilitu doporučovaných produktů, chceme zavést zlepšený rámec pro vylučování určitých produktů, chceme více chránit aktiva investoru a chceme spravedlivě nakládat s jejich případnými stížnostmi. Rád bych zdůraznil, že závěrečné technické poradenství, které jsme poskytli komisi, bylo výsledkem důkladného procesu konzultace s angažovanými stranami a myslíme si, že je to přístup velmi vyvážený, protože zastupuje názory celé řady eh, stran, včetně zástupců finančního sektoru, ale i zástupců investorů. Eh, zároveň s prací na technických standardech pracujeme také na pokynech z eh, mandátu MIFID 2. Stačí zmínit, že tyto pokyny jsou velice komplexní, vyžadují kvalifikovaný personál a společně se všemi ostatními eh, dokumenty slouží jako podklady pro práci eh, správních orgánů. A tím se dostávám k závěrečnému komentáři, který je velice relevantní, zejména z hlediska ochrany investorů. A eh, to, že bych rád zdůraznil, že ačkoliv MIFID 2 je rozhodně důležitá legislativa na ochranu investorů, není jediná. Chceme-li zajistit ochranu investorů bez ohledu na produkt, jaký nakupují, abychom se vyhnuli regulační arbitráži, je důležité, aby existoval legislativní rámec pro jednotlivé sektory a produkty na trhu. A přijetí příslušných nařízení v tomto bylo velice důležitým krokem vpřed. Děkuji vám mnohokrát za pozornost, těším se na další diskusi a rád zodpovím jakékoliv dotazy. Thank you very much. Děkuji vám předsedovi ESMA. A teď bych chtěl přivítat i zástupce komise a chtěl bych dát slovo Marie Tereze Fabrigas. Děkuji, pane předsedo. Po tomto vysvětlení, které jsme slyšeli od předsedy ESMY, bych chtěla jménem komise říci, že teď pracujeme na přípravě aktu přenesené působnosti na základě toho technického stanoviska, které jsme od ESMI dostali v prosinci loňského roku. Je tady několik klíčových oblastí, na které se zaměřujeme eh, v této přípravě, na které se podílí také národní experti v rámci expertní skupiny pro cené papíry a také eh, národní zpravodajové, kterým děkujeme za příspění k tomuto úkolu. Jde tady o vyjasnění některých důležitých definicí, jako je definici systematického interizátoru, vysokofrekvenční obchodování, spot kontrakty a kontrakty, eh, nebo vyjasnění toho, jestli kontrakty o eh, změně změn jsou spoton kontrakty nebo deriváty. Jde také o to, jak získat eh, údaje o těchto transakcích, poté jde o to, jak definovat eh, podmínky pro malé a středně velké podniky. A v neposlední eh, řadě, to je také velmi důležitá oblast MIFIDu týkající se o ochrany investic, je ta, o které hovořil i pan Major. Je tady jsou tady důležité věci, které se musí dále rozvíjet, například zlepšování kvality a také vyjasnění výzkumu o investicích s tím, že je potřeba definovat, aby tento výzkum nebyl chápán jako pobítka k investování, protože s tím byly v minulosti problémy. Musím opakovat, že pořád ještě na tom pracujeme, takže jsme ještě eh, nedospěli k nějakému finálnímu eh, závěru a proto eh, tato setkání, jako na tomto výboře, jsou pro nás velmi důležitá, protože můžeme o tom dále diskutovat. Co je pro nás asi nejdůležitější, je zajistit, aby tento akt přenesené pravomoci a ty technické standardy, které by měla vytvořit ESMA, měly plnit cíl úrovně 1, a sice, že spolu zákonodárci v tomto přeskumu legislativy stanovili a aby se to promítlo do legislativního textu. A hlavně půjde o zajištění jasnosti a právní jistoty pro účastníky trhů a jejich regulátory, aby mohli tu legislativu vymáhat. Tato práce by měla být také posuzována z pohledu těch širších cílů, eh, což je posilování hospodářského růstu a zaměstnanosti a tady musíme najít eh, správnou rovnováhu mezi ochranou před riziky a posilováním zaměstnanosti. Myslíme si, že budou-li trhy efektivnější a odolnější a důvěryhodnější v očích investorů, tak tím můžeme současně přispět i k růstu a zaměstnanosti v Evropě. Naším cílem je tedy, aby došlo k publikaci v oficiálním věstníku na začátku příštího roku, aby se s tím mohli seznámit všichni účastníci trhu s předstihem a aby měli čas na to se přizpůsobit, adaptovat svoje systémy a připravovat se na schvalování, která budou nezbytná v některých případech, protože MIFID tu také rozšířil rozsah působnosti. A my na tom tedy pracujeme tvrdě, aby se nám podařilo tento závazek eh, splnit. A dále eh, bych chtěla ještě připomenout, že u těch regulačních standardů podle legislativy je to ESMA, která by měla do července na ty návrhy předložit. A díky tomu bychom měli potom možnost zveřejnit ty naše návrhy na začátku roku 2016. Těším se na konstruktivní dialog tady na výboru, ale samozřejmě i e, dále bilaterálně v nadcházejících měsících. Děkuji vám a teď můžeme Eh, začít členy našeho výboru a nejprve bych dal slovo panu zpravodajovi Markusovi. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já bych chtěl nejprve poděkovat eh, celému vyjednávacímu týmu, stínovým zpravodajům nebo těm, kteří ještě z předchozího volebního období se na tom podíleli. A ESMě a komisi bych samozřejmě chtěl poděkovat za se pravidelně setkáváme, abychom o těchto otázkách mohli diskutovat a zabranit tomu, čem, co nechceme, což je to, že by v té závěrečné fázi parlament eh, eh, vyhodnotil úplně jinak. Už jsme se setkali dvakrát, to jedno je naplánované ještě na dnešek a já to velmi vítám, je to velmi složité téma a je evidentní, že tady při té krátké změně názoru to ani všechno ne, nemůžeme probrat. Dále bych chtěl poukázat na to, že samozřejmě při příkladě legislativy jsme se snažili zachovat koridory pro ty regulační standardy i pro uh, eh, aktiv přenesené pravomoci, protože uh, nám všem bylo jasné, že co se týče že to co jsme nevyřešili u úrovně 1, tak nevyřešíme ani u úrovně 2. A úroveň 2 je tady proto, aby správní předpisy, abych to tak eh, nazval, eh, mohly být vydány a aby se tam promítlo to, co chtěli zákonodárci, nebo také ti, kteří dohlížejí na tuto problematiku. Tolik tedy na úvod a dále ještě jedna věc, kterou jsem chtěl říct, je to, že nám jde hlavně o to, aby u tak komplexní otázky to, co má Evropský parlament eh, jako ve svých právech, nebylo opomíjeno. Všech těchto mechanismů, které mají vést k změně legislativy, to nemůže fungovat tak, že by se měly eh, vydávat jenom nějaké obecné směrnice. Já se nedostanu k jednomu konkrétnímu příkladu, eh, na čemž my se podílet nebudeme a výsledkem potom bude, že my jako zákonodárci eh, budeme muset akceptovat něco, co vůbec nechceme. Je potřeba, aby všechny tyto věci byly probírany, probírány Eh, s parlamentem, myslím, že podobný názor na to má i rada, aspoň jak jsem slyšel. Tolik tedy k těm mým obecným poznámkám a teď mi dovolte, abych se zmínil o několika konkrétních věcech. Samozřejmě téma ochrany spotřebitele je tady naprosto rozhodující, to se projevilo v těch našich rozhovorech. Ještě k eh, poskytování poradenství my jsme nechtěli, aby eh, mychom vydávali nějaký takový zákaz, ponechali jsme to na členských státech, což trochu to pro vás komplikuje, to chápu, ale na druhou stranu bychom si měli také uvědomit, že tady existují velmi různé eh, národní právní úpravy a ani v radě, ani v parlamentu by neexistovala většina pro to, aby se ty již zavedené systémy zase rušily. Na druhou stranu nám šlo také o tu zveřejňovací povinnost a o kvalitu poskytovaných služeb. To jsou naše cíle, které jsme naprosto vědomě přijali a byli bychom rádi, kdyby na to ESMA i komise dbali. Jde také o plní kritéria zlepšování kvality. To je potřeba eh, vyjasnit, eh, když se eh, dívám na to, jak by to mohlo fungovat na jak by se to mělo posuzovat případ od případu, jak je tady uvedeno, tak by to muselo vést k obrovské povinnosti dokumentace. A také je tady proportional to the inducement received, s tím, že zlepšování kvality eh, by tady také mělo být zohledněno. A návrh ESMI specifikovat eh, doporučení a pokyny a to by nepodlehlo našemu souhlasu. Což by znamenalo, že byste si kdekoliv, kdykoliv na webových stránkách mohli zveřejnit, co chcete, ale eh, to propojení s MISI 2 by tady nebylo zajištěno a to pro nás není akceptovatelné. Dále je tady o ty růstové trhy pro malé a středně velké podniky. My bychom, nebo my jsme chtěli Eh, aby MIFID 2 vedl k transparentnějším a efektivnějším trhům, ale také, aby se zlepšil přístup pro malé a středně velké podniky. A proto jsme zavedli novou kategorii těch růstových trhů pro malé a středně velké podniky, aby eh, ty problémy, se kterými se potýkají, byly řešeny, což také odpovídá cíle, cíli té eh, unie kapitálových trhů, pokud to správně chápu se té bílé knihy ale zajímalo by mě, jak se k tomu staví komise, a která se to snaží vyřešit v rámci přeneseného aktu. Dále tady o Multilateral Trading Facility, jakéhosi manevrace prostoru pro stanovení eh, rozsahu dokumentace. Tím by to eh, mohlo omezovat i objem likvidity, tím by poklesl asi potenciál těchto růstových trhů pro malé středně velké podniky. A potom by se vlastně celá ta námaha s tím ani nevyplatila. Jsem to je o e, ty průzkumy. I to by mohlo představit překážku pro přístup malých a středních podniků. ESMA hovoří o, o e, tom, že to nesmí být spoplatněno znamená, že tento eh, výzkum by byl probět pouze pokud by ty náklady byly hrazeny z zvláštního konta. Tady zase vstává několik praktických otázek, jestli nějaký manažer portfolia může ty náklady přinášet na své klienty, což je další praktická otázka, nebo jestli se může dopředu dohodnout o tom, kolik toho průzkumu je potřeba předem, aby se na to ten klient mohl připravit, protože to bude určitě eh, vyplývat i z počtu těch investičních rozhodnutí, takže já mám pocit, že ESMA tady šla trochu nad rámec eh, toho, co jsme my chtěli dosáhnout eh, vytvořením této kategorie růstových trhů. A tím by se ten přístup mohl zhoršit. To se nebude týkat velkých koncernů, ale menších podniků kterým bychom vlastně ten přístup chtěli usnadnit. Zveřejňovací povinnost. ESMA to jsem textu má stavec týkající se poplatku, to už máme i u těch PRIPS, u těch OGARF nebo USIC. A já mám obavu nebo otázku spíše na komisi, jak můžeme zajistit, aby v konečném důsledku nebylo eh, více protichůdných povinností zveřejnění, protože musí e, obchodníci fungovat v různých režimech, kde by vlastně bylo znemožněno dostat všem těm legislativním požadavkům. Potom je téma Systematic Internalizer. ESMA dostala úkol definovat ve svých standardech, jaké by, jaká by měla být kritéria pro zařazení do tohoto systému my jako kritérium jsme stanovili, že obchod eh, by měl probíhat systematicky a často. A co to přesně znamená, to byste měli vy stanovit. Ale v jádru musí jít o to, že počet, počet těch postižených aktérů musí zůstat stabilní, aby nepřecházeli z jedné kategorie do druhé. K tomu je potřeba stanovit eh, jednotné rovné podmínky s hraničními hodnotami aby, a koridory, aby se jedno dne nerozhodli, že budou patřit do této skupiny, poté do jiné skupiny. A jde tedy o to, jak zajistit, abychom, eh, aby tento problém nenastal. A potom mám ještě dva body. Doufám, že nehovořím příliš dlouho, pane předsedo. I, tak není možné eh, postihnout úplně všechno. Vysokofrekvenční obchodování, to je obrovská obava. A já řeknu trošku hrdě, že to, co jsme uzavřeli na úrovni 1 u vysokofrekvenčního obchodování, hmm byla zářná hodina legislativy, poučili jsme se z příkladu Spojených států. Evropa ukázala, že eh, jsme eh, příkladným zákonodárcem a dokázali jsme celému světu, že je něco takového možného. A američané se potom eh, museli učit od nás. ESMA by tady v této oblasti měla zase definovat, co to přesně je ten obchodník, vysokofrekvenční obchodník. V tom eh, Final Technical Advice ESMA eh, názorně jedno řešení, ale hned tři, které souvisí s intraday message rate. To druhé řešení je, je obsahuje absolutní prahové hodnoty, to druhé relativní, nebo třetí relativní prahové hodnoty. Myslím, že eh, relativně to by bylo problematické, protože otázka toho, jestli jde o vysokoregenční obchodování, není eh, možné, eh, možné být zodpovězena tím aktérem samotným, ale musí se to odvědět od těch pravých hodnot. Zase by nastal problém, že jednou ten obchodník je vysokofrekvenční, jinde ne. A proto mám otázku na komisi, které z těch tří řešení eh, přijímá nejpozitivněji. A poslední věc, o tom také hovořil ESMA, eh, deriváty v oblasti surovin a energetiky. Jde o to, kdo potřebuje licenci eh, v rámci MIFIDu a kdo ne. My jsme naprosto vědomě po dlouhých diskusích zvolili možnost vedlejší, připustit výjimku pro vedlejší činnost, to, co je teď potřeba vyjasnit na úrovni dvě. je, kdy eh, je možné eh, využít této výjimky, takže je potřeba to definovat. A v tom současném návrhu je tam 5% nasazeného kapitálu nebo 0,5% podílu na trhu. A proto si myslím, že je to příliš nízké, protože fakticky by to znamenalo, že tyto vedlejší činnosti nebo výjimky by nikdy nemohly být eh, využívány. má poukázala na to, že není možné eh, předložit nějaké sorné údaje o velikosti této činnosti a vytvořením EMEA by možná postupně mohly být eh, vznikat dostupné údaje o těchto činnostech, abyste naznačil, že byste chtěl, aby to byl postupný proces, to znamená, že ty údaje o tom podílu na trhu by nemohly být oficiálně přeskoumány. A celá řada transakcí, hedging, meziskupinové transakce a tak dále by nemohly být zahrnuty. což ale není argument pro příliš nízké prahové hodnoty. My jako zákonodáci jsme také vyjádřili naše přání a jde tedy zase o to, jak zajistit aby ti, kteří nepotřebují žádnou licenci v rámci MIFIDu, eh, to nemuseli nutně žádat. Doufám, že se nehovořil příliš dlouho, ale byly to všechno body, které jsou pro mě jako zpravodaj velmi důležité. Thank you, Marku. Děkuji, Markusy. Trošku dlouho jste hovořil, ale měl jste hodně témat, která vyžadovala ten čas. Takže vám odpouštíme. A nyní dám slovo Annelies Dots za frakci SD. Děkuji. Já si myslím, že i naše dnešní diskuse ukázala, že je to velmi složité téma a velmi důležité. Většina lidí zde bude vědět, proč byl MIFID zaveden, ale jen abych to shrnula. Má celou řadu cílů, především, aby trhy a finanční nástroje v Evropě byly transparentnější pro ty, kdo je používají a kdo je regulují, aby se posílila ochrana pro investory a spotřebitele, aby se trhy otevřely zvýšené konkurenci, aby mohly vstupovat inovativní činitelé na trh, aby se zvýšila stabilita na trhu s deriváty, aby se zabránilo takovým problémům, jaké jsme znali v minulosti. A abychom udělali toto všechno, aniž bychom zbytečně zatěžovali účastníky těchto trhů a zajistili hladký růst v Evropské unii. Otázka je, jak uplatnit MIFID. Vy jste říkal, že je to jeden z největších projektů a já osobně jménem své frakce bych ráda využila této přítel, příležitosti, abych poděkovala agentuře ESMA za práci na tomto tak důležitém tématu a ráda bych také poděkovala komisi a také tlumočníkům, protože musím říci, že mě vždycky udivuje jejich schopnost, ale dnes u tak technické otázky to bylo obzvlášť patrné. A Markus jako zpravodaj opravdu vynaložil velké úsilí na to, aby zapojil všechny stínové zpravodaje, aby se pravidelně scházeli s agenturou ESMA a s komisí, aby velmi brzy vyjádřili všechny své komentáře. Já jsem byla velmi ráda, že ten proces takto fungoval. Je to celá řada bodů, na které bychom se mohli zaměřit. Já se tady pokusím omezit na ty nejdůležitější principy, které se snažím uplatňovat při analyzování této legislativy jsou čtyři. Za prvé, to se týká transparentnosti, to je podle mě hlavní cíl MIFID 2. Finanční krize ukázala, co se může stát, když ani regulátoři, ani účastníci trhu v podstatě neví, co se kde obchoduje, takže nikdo nemůže říci, kde v systému leží riziko. Samozřejmě může nastat čas, kdy budeme potřebovat výjimky z plné okamžité transparentnosti, když je třeba riziko, které se týká likvidity, když hrozí, že trh bude postupovat proti. Ale myslím si, že tyto výjimky by měly být opravdu výjimkami z principu transparentnosti. A já budu dále tlačit na agenturu ESMA i na komisi, aby zvyšovali transparentnost a ne naopak, aby tento princip byl skutečně uplatňován v praxi, především pokud jde o definice, ale především musíme zajistit, že naše definice nevytvoří nový temný prostor pro obchodování. Myslím si, že tyto systémy je třeba velmi přísně definovat, bude to založeno na bilaterálním obchodování a myslím, že o tom budeme také diskutovat s vyjednávacím výborem do detailu. Pokud jde o vysokofrekvenční obchodování, tak opakuji svůj názor, který už jsem několikrát a zopakovala i ve vyjednávací skupině. Je velmi obtížné vybrat si mezi relativními nebo absolutními definicemi. Myslím si, že v této oblasti potřebujeme flexibilitu už jsme hovořili i o trzích s komoditami. O tom už se také hodně hovořilo. Je velmi důležité, že když jsou stanoveny Prahy s ohledem na technické výzvy pro agenturu ESMA, tak nový režim pozičního reportingu musí být smysluplný. A samozřejmě já bych vyšla z toho, co už jsme říkali o tom, že evropský přístup musí nutně být přísnější než ten americký. Trhy s komoditami nemohou být místy, kde mohou lidé, kteří nemají žádný zájem o nákup těchto komodit, spekulovali a aby to vedlo ke zvyšování cen produktů pro evropské občany. Druhý princip, na který se myslím musíme zaměřit, je samozřejmě princip ochrany investorů a spotřebitelů. Jako europoslanci samozřejmě všichni víme, co způsobuje prodej těch velmi složitých produktů investorům, kteří nejsou dostatečně chráněni proti riziku. A Slyšela jsem, co tady říkal předseda agentury ESMA, že je nutno dohlížet na to, aby tyto produkty byly nakupovány v nejlepším zájmu investorů. Já si myslím, že komise se zde bude řídit radami ESMA, pokud to bude možné. A byla bych opravdu ráda, kdyby se dále nerozmělňovaly rady agentury ESMA, to by podle nás měly být základní linie pro práci na ochraně investorů. Když se podíváme na takové oblasti, které už jste zazněly, například eh, zvyšování kvality, tak tam si myslím, že komise by možná mohla ještě zpřísnit eh, návrh ESMA. Já úplně souhlasím s Markusem, že potřebujeme jasnost, možná máme různé názory na to, jak by ta jasnost měla vypadat. a na obsah těch seznamů, ale myslím si, že tuto jistotu a jasnost potřebujeme. A pokud jde o výzkum, tak si myslím, že pokusy ESMA dosáhnout kompromisu byly opravdu velmi důkladné, zahrnuli celou řadu zainteresovaných stran. A je velmi obtížné dosáhnout tohoto kompromisu, ale myslím si, že jejich přístup byl rozumný a opravdu bych byla znepokojena, kdyby byl rozmělněn. Třetí a zásadní princip, který uplatňuji, je zajistit, že MIFID 1 a MIFID 2 dosáhnou svého cíle, to znamená, že otevřou trhy větší konkurenci. Už zde bylo naznačeno, že je to zásadní v rámci unie kapitálových trhů. Chtěli bychom aby se více podniků, jak malých, tak větších, obracelo na kapitálové trhy pro alternativní zdroje financování. A klíčová část podpory této konkurence je umožnění přístupu k tržním datům, k tržním údajům za přístupné ceny. A toho můžeme dosáhnout pouze tím, že tyto údaje budou poskytovány na rozumném obchodním základě. Bylo by lepší dosáhnout toho prostřednictvím transparentnosti spíše než cenovými kontrolami. Možná bychom mohli zajít ještě dále a zohlednit transparentnost kolem nákladů, nejen tedy kolem cen. A dále je důležité zajistit finanční stabilitu. Byla jsem velmi ráda, že ESMA i komise se na to zaměřili. MIFID 2 samozřejmě eh, byla navržena až po finanční krizi, kdy stabilita byla hlavním cílem. A mě znepokojí určité debaty, které probíhají kolem MIFID a dalších eh, záležitostí. Teď se třeba říká, teď se musíme přestat zabývat stabilitou a obrátit se spíše směrem k růstu. Mně se líbilo to, co říkala komise v tomto smyslu. MIFID by měl podporovat podmínky pro udržitelný růst především svými opatřeními v oblasti transparentnosti a konkurence. Takže má prozba na ESMA a komisi je, aby rozhodně se ubránili všem pokusům o rozmělnění eh, MIFID a aby se zde také nedělal falešný rozdíl mezi růstem a stabilitou. Děkuji, Annelise. A nyní Kate Swinburne. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k času, a také vím, že máme další zprávu, o které budeme diskutovat do 10.30, tak bych eh, byla stručná. Chci říci na úvod, eh, že si opravdu velmi cením způsobu, jakým to bylo vedeno a jak eh, Zpravodaj zorganizoval několik schůzek s agenturou ESMA a s komisí a určitě proběhnou ještě další. Myslím si, že je důležité, abychom měli opravdu všechny podrobnosti správně. Byli jsme tedy a u jednacího stolu jako spoluzákonodárci a víme, že není vždycky jednoduché pochopit záměry za určitými slovy, která se potom objeví na papíře. Já se zaměřím pouze na non-equities a na požadavky na transparentnost v této oblasti, protože jsme tomu věnovali spoustu času v trialogu. Hovořili jsme o tom, jak budeme rozlišovat mezi těmito nástroji, které budou podléhat nástrojům transparentnosti a těmi, které proto nejsou vhodné. A řekli jsme, nebo diskutovali jsme o tom, zda bychom měli rozhodovat podle toho zase jedná o malou obchod, velkou obchod, nebo zda to tedy ponecháme na odbornících, aby tedy dobře nastavili tyto požadavky pro transparentnost spíše tedy, než aby o tom rozhodovali eh, politici. Takže jsme se rozhodli, že tam nedáme procento dat, která by tím měla být eh, pokrytá, ale že to tedy ponecháme na expertech. Mě trochu znepokojí dva aspekty té druhé úrovně, které se týkají nastavení eh, těch požadavků na transparentnost pro non-equities. Když hovoříme o dopadu na koncové uživatele, když tedy tyto požadavky budou špatně nastaveny, tak si myslím, že je to spochybnitelné. Když použijeme definici likvidních trhů, a já jsem viděla ty eh, návrhy těch definic a mám trochu strach, že když eh, definujeme úroveň 1, říkáme, že když eh, ten trh není likvidní, takže zde nebudou žádné požadavky pro transparentnost před obchodem a budeme Uplatňujeme tedy tento požadavek, pokud ten trh není likvidní. Takže zde bude jiný přístup, když řekneme, že určité procento trhu musí být likvidní spíše, než abychom prováděli analýzu dat jako takovou. Je to podle mě v rozporu se stanoviskem, které máme v současné době, kdy se snažíme podpořit používání kapitálových trhů a investice v Evropě. A já nechci dělat nic, čím bychom to narušili. V první úrovni se o to snažíme, ale všechno, co bude příliš preskriptivní, by mohlo mít tento odrazující účinek. To nastavení, tak jak bylo dosud provedeno, i vlastně úvodní příspěvek pana předsedy agentury ESMA, byl takový, že to nebylo zcela jasné. My, když říkáme, že ten trh je likvidní, tak to musí být eh, trvalý prostor a v mnoha případech vidíme, že to nastavení je prováděno dvakrát denně. Já si myslím, že když máte jen jeden obchod denně, eh, tak eh, to nemá s tím likvidním trhem nic společného. A potom to tříměsíční období, které bylo proskoumáváno, Všichni víme, jak to období bylo problematické, teď jsou ty věci už nastaveny. Bylo zde zahrnuta spousta údajů, které byly nevhodné a některé nástroje byly nevhodně klasifikovány. Takže si myslím, že to tříměsíční období to je nejhorší a musíme tedy to rozšířit za tříměsíční období. Víme, že některá data byla velmi epizodní, víme, že likvidita se velmi mění pohledně, ohledně toho, zda máme na trhu klidné nebo napjaté období, takže si myslím, že bychom to nastavování měli provádět mnohem jemněji. Takže my jsme vždycky chtěli, aby trh z dluhopisy i další trhy byly vždycky evoluční a nerevoluční, pokud tedy eh, se jedná o transparentnost. V USA máme pouze tedy transparentnost eh, po obchodu u těch 20 eh, produktů. My jsme si právě říkali, že těžko toho můžeme dosáhnout na vyšší úrovni, když se to někomu na světě ještě nepodařilo. Takže uvidíme budeme se pokusit nastavit ten režim tak, když zde budeme mít obchodování jednou až dvakrát denně, tak aby to nebylo považováno za likvidní a likvidní trh bude definován tak, když tam budou tedy ochotní, eh, kupující. A potom, jestli jsem dobře pochopila tu poznámku pana Majora, že je to založeno na méně než 10% bondu. Já chci ujistit, že nám je to jedno, když to bude méně než 10%, pokud je to kvůli tomu, že jsou nelikvidní. My jsme tam nestanovili žádný práh a neočekáváme to ani od vás. Myslíme si, že je důležité, aby analýza údajů vedla k něčemu jinému než k tomu procentnímu Prahu. A ráda bych se také zeptala, když budeme mít lepší soubor dat v krátkém čase, tak chceme, abyste nás ujistili, že to nastavení provedete znovu, pokud to bude nutné. Pokud zjistíte, že ty úrovně, které jste stanovili pro transparentnost, pokud eh, budou poškozovat investice, takže bude nastaven nějaký mechanismus, eh, kterým budete moci stáhnout tento požadavek, pokud je o transparentnost před obchodem. Já bych byla opravdu ráda, kdybychom dostali ujištění, že se znovu podíváte na toto nastavení a že také znovu zvážíte ten datový soubor, který jste k tomu použili, abychom dostali tedy také širší časové období než ty tři měsíce, o kterých se tady hovořilo. I don't see. Děkuji, Kej. Korun nevidím. A tím pádem má slovo Fábio Limázi. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem poslanec druhé úrovně a upřímně, když jsem tu složku viděl poprvé, eh, řekl jsem, že asi by bylo zábavnější číst si a eh, naučit se na spaměť mexický telefonní seznam. Hmm, no ale nakonec jsem se i s touto složkou srovnal. Dovolte mi zaměřit se na pár otázek. Eh, komoditní deriváty. ESMA eh, stanovuje metodiku, kterou budou aplikovat národní ústavy, když budou stanovovat poziční limity, přičemž se předpokládá, že jednotliví obchodníci mohou držet až 25 veškeré dodávky na trhu, plus minus 15 což bude podléhat rozhodnutí členských států, takže je to zhruba 10 až 40 ve finále Eh, objemu trhu, který mohou mít k dispozici jednotliví obchodující. A já si myslím, že je skutečně až příliš, když by jeden obchodník měl mít až 40 veškerého zboží na trhu. Myslíme si, že by tato marže měla být i snížena. Za druhé, ten poziční reporting, eh, budeme mít práh, který se týká počtu účastníků, takže reportujících obchodníků na trhu pod kterouž to úrovní nebude nutné reporting provádět. My si myslíme, že toto by, bylo, by to mělo být co nejnižší, aby informace byly dostupné pro co nejvyšší počet trhu, protože si myslíme, že transparentnost na trhu je dobrá věc. A není to nic, co by mělo nějaké negativní dopady. ESMA navíc navrhla 30 e, jako práh což je skutečně velmi vysoké číslo, jinde to je třeba 20 a Vzhledem k tomu, jak fragmentované jsou trhy v Evropě, když si vezmete Ameriku, která také používá číslo 20, tak si myslíme, že by pro nás bylo lepší mít tu hodnotu nastavenou třeba na 10. A případně pak provést v budoucnu přeskum této pozice. Za další, rád bych zdůraznil otázku ochrany spotřebitele a nakládání jaksi s výzkumem, jakožto pobídkou, o tom už mluvil Markus Ferber. Já na to mám trošku jiný názor, protože myslím si, že většina malých a středně velkých podniků eh, z kapitálového trhu nezískává takový podíl finančních prostředků. Nicméně tam, kde to je vhodné, si myslím, pokud investiční firmy akceptují výzkum třetích stran, tak toto mohou učinit, pakliže za ten výzkup také zaplatí, ať už napřímo, anebo z nějakého vyhrazeného účtu. A upřímně řečeno, ne, nevidím problém v tom naúčtovat to pak finálním zákazníkům, když to bude transparentní, protože konec konců je to součást procesu tvorby cen. Pakliže takový výzkum potřebujete, provádějte ho transparentně i vůči koncovému zákazníku a nemyslím si, že by to vaši službu nějak předražilo, protože když to budete nějakým způsobem tajit, nebo co já vím, tak to bude vytvářet střety zájmu, budou to nějaké utajené pobídky, Eh, zatímco takto, když to všechno zveřejníme, tak to bude jasně provedeno tržním způsobem. A co se týká vysokorychlostního obchodování, momentálně máme na stole tři možnosti, já to nebudu opakovat. Ale ta druhá možnost, tedy obchodník, který za sekundu posílá více než čtyři různé zprávy, bude považován za vysokorychlostního obchodníka. A pak je to tedy e, ještě e, ta třetí možnost, e, kdy se tedy bere průměrný počet zrušených objednávek vzhledem k celkovému počtu zrušených objednávek na trhu v daném časovém období. Já si myslím, že spojení těch možností 2 a 3 by bylo asi nejvhodnější, včetně možného přeskumu a rekalibrace, což bude založeno na tom, jak do budoucna se nám bude vysokorychlostní obchodníky dařit podchycovat. Děkuji. Děkuji Sven Gigold. Za prvé, diskuse už teď ukazuje, a Kate to velmi dobře řekla, že to, co uděláme tady s tím Mifirem a MIFIRem, bude skutečně velmi komplexní. Přečtete-li si ten konzultační dokument, tak ty jednotlivé vstupy do tohoto jsou tak složité, že kdokoliv, kdo tvrdí, že chápe dopady toho všeho, co tu děláme, pak, myslím, přehání význam toho, co tu děláme. A to je, myslím, přesně ten problém s tím, jak tady děláme legislativu pro finanční trhy. Máme jednu směrnici a tam chceme obsáhnout všechna tato finanční témata na velice komplexní úrovni a upřímně řečeno bychom asi mohli eh, být i trošku upřímnější. Nejde o naši důvěryhodnost, protože svět je skutečně takto komplexní a samozřejmě legislativa ho nijak nezjednoduší. A je to tak trošku limit demokracie. A je to přesvědčení, které mám pokaždé, když na tomto tématu pracujeme. Není to proto, že bychom byli neskušení a nebo to dělali poprvé, ale je to zkrátka proto, jak složité je toto téma. Druhá poznámka. Vzhledem k tomu, že už máme za úkol i jiné věci, soustředím se jen na dvě věci. Jednak komoditní deriváty a obchodování s komoditami. Některé body, které jsem chtěl zmínit, už zazněly a ty proto nebudu opakovat. Ale rád bych zdůraznil, že důvěryhodnost tohoto parlamentu bude ohrožena pakliže výsledek legislativní práce na druhé úrovni bude ten, že toto bude vnímáno jako způsob, jakým regulovat oblast, která eh, představuje celou řadu mezer a smyček. Já o tom pak samozřejmě budu hovořit i později. Problematických oblastí je tady celá řada. Myslíme si, že musíme zajistit, aby tento režim skutečně fungoval, protože to od nás občané očekávají. Za druhé, co se týká ochrany spotřebitele. Tady je opět řada problematických oblastí, ale je zde obecnější problém. Je potřeba, abychom reflektovali fakta konzultace se zúčastněnými stranami. Na několika místech tam jsme viděli, že původní rady ESMA byly zcela jasně řečeny, samozřejmě o tom lze diskutovat o těch podrobnostech, ale ten záměr toho mandátu Ehm, ochrany spotřebitele, tam sice byl, ale později pak jak si došlo k vykřičení se lobbystů, což pak vedlo k oslabení eh, původních rad z hlediska ochrany spotřebitele. Takže podíváte-li se na to, kdo skutečně má prostředky, aby se řídil legislativou druhé úrovně, tak všichni asi víme, že zde je určitá zaujatost, která směřuje jaksi k, tomu prodej, k té prodejní straně, spíš než k té straně poptávkové, tedy k té straně spotřebitelské. Takže tady došlo k oslabení v několika oblastech, já zmíním pouze dva příklady. Například otázka zvyšování kvality a otázka toho, zda musí nebo nemusí být jasné, zda e, vaše poradenství je nezávislé nebo ne. Každopádně je potřeba, aby bylo jasné, zda se nějaká rada poskytuje nezaujatě nebo ne. A to, co ESMA připravila, neodpovídá legislativě první úrovně. A komise to musí opravit na, tu, na to původní stanovisko. Co se týká eh, toho posílení kvality, eh, opět eh, můžeme diskutovat o tom, o čem mluvil Markus. Tedy, jestli ty cíle plníme s přílišnou byrokracií, nicméně ta základní myšlenka, že pakliže platíte vyšší poplatek, tak e, musíte dostat kvalitnější e, službu, což je tady proporcionalita. S tím bych plně souhlasil, protože jinak ten text první úrovně je zcela bezvýznamný, protože tam se velice jasně uvádí, že jaká e, zkrátka, že ty inducements musí vést ke zvýšené kvalitě. Pokud platíte hodně, musíte dostat vyšší kvalitu. Pokud ji nedostanete, tak je to, nes, tak je to nesmysl. Takže jde o tu proporcionalitu. To je myšlenka, se kterou souhlasím. Doufám, že pak budeme mít možnost to probrat ještě do větších podrobností, ale samozřejmě komise i ESMA eh, s přihlednutím k, jejich, k její konkrétní roli. Doufám, se budou řídit eh, konkrétními záměry legislativy první úrovně a rád bych, protože jsem to tady znovu slyšel, rád bych eh, souhlasil s analýze DOC, protože tady je jeden problém. Ona tady vzniká zcela nesprávná debata, tedy stabilita versus růst a pracovní místa. A to je, to je špatná debata. Po vzniku finanční krize, rád bych připomněl, že eh, mimo jiné to bylo proto, že prudenční opatření byla použita místo eh, fiskálních stimulů. Je potřeba nekompromitovat eh, finanční trhy, které fungují efektivně a spravedlivě. Není možné riskovat růst takovýmto způsobem. Už jsme zaplatili dost veřejných peněz za to, že jsme do této pasti spadli v minulosti. Pakliže chceme fiskální pobídky, chceme-li mít růst, pak samozřejmě potřebujeme fungující kapitálové trhy. Ale ze všeho nejdříve je potřeba si uvědomit, že toto není role finanční regulace. To bychom míchali hrušky a jablka. Děkuji. Děkuji, Svene. Už nám moc času nezbývá, proto bych navrhoval, aby ESMA a komise teď velmi rychle zareagovali, protože určitě budeme mít ještě příležitost eh, eh, se k těmto věcem vrátit podrobněji se všemi neancemi. v každém případě vám eh, jsme velmi vděční za vaši práci, takže prosím buďte struční, abychom mohli ještě se věnovat té druhé věci. Nebude to úplně jednoduché vzhledem k tomu, kolik otázek tady zaznělo, což samozřejmě také odráží složitost tohoto tématu. A já se tady pokusím být co nejstručnější. Ale hodně důležitých věcí tady zaznělo, takže to no, musím také zohlednit. Možná několik obecnějších věcí na úvod. My pracujeme na základě toho textu eh, o úrovni 1. Není tedy <clears throat> vůbec eh, žádné pochybnosti o tom, že se vždycky opíráme o to, jak eh, budeme implementovat technické standardy a technická stanovisko, tak je to právě tímto způsobem. Ty poznámky o flexibilitě souvisely s tím, že určité kroky, určitá rozhodnutí, která budeme muset eh, přijmout, jsou přijímána jinde ve světě jako krátkodobá rozhodnutí a například eh, debatuje o tom, jestli eh, je potřeba sledovat, co se děje s takzvanými tech sizes a my přijímáme, že to je potřeba udělat prostřednictvím technického standardu. A není možné čekat 9 měsíců což je obvyklá délka. Většina těch definicí, které používáme, už pocházejí z toho textu u úrovně 1, což už prošlo schválením eh, parlamentu a rady. Týká se to těch znalostí, kompetencí, investičních firm a zaměstnanců a to se opírá o ty přímé požadavky z úrovně 1. I tak ale bych nechtěl vyloučit to, že v některých případech bude potřeba nějaké pokyny dále vydávat. A pan Ferbe hovořil o úspěchu vysokofrekvenčního obchodování a toho, že to, co je teď MIFIDu 2, začalo ve formě pokynu v roce 2011, které vydala ESMA. A my jsme velmi rádi, že se ta práce formálně promítla do MIFIDu 2. Ale to byl právě eh, velký problém u toho vysokofrekvenčního obchodování, na který jsme museli co nejdříve zareagovat. A nyní mi dovolte, abych zareagoval na eh, ty konkrétní připomínky, které tady zazněly. Nejprve jsou to ty pobítky. Už u úrovně jedna je spojitost mezi přijímáním těch pobídek a zlepšováním kvality. Co přečte ten text, tak tam je to jasně eh, vyjádřeno. A to jsme také reflektovali v tom našem eh, finálním stanovisku komisi. Dále šlo o to, že byly provedeny změny v porovnání s tím naším konzultačním materiálem, který jsme zveřejnili v květnu loňského roku. A chtěl bych říct, že tady už nemáme tady explicitní zmínku o nezávislosti poradenství. To si myslíme, že už je dostatečně upraveno u úrovně 1. Někteří experti chtěli také, aby jsme to změnili, tedy mm, to stanovisko, které jsme vydali v květnu. Já bych nechtěla, abyste měli pocit, že jsme to udělali v reakci na to, co nám řekl soukromý sektor, ale um, různí aktéři, eh, různí partneři to nás chtěli a na základě toho jsme se rozhodli to změnit. Da, za okamžik chci dát slovo ještě svému kolegovi, který bude hovořit o těch praktických aspektech eh, výzkumu, ale pro nás úroveň jedna byla dostatečně jasná v tom, že říká, že výzkum, který se provádí takzvaně zadarmo mezi zprostředkovatelem a manažerem, Eh, eh, představit pobídku a není to povoleno, to by to je jasně řešeno už u úrovně jedna, takže vzhledem k tomu, že už to takto bylo rozhodnuto, tak jsme se museli eh, museli se mm, přijmout jiný model, kde oddělíme ty dva trhy, jednak trh pro výzkum a jednak trh pro výkon těch rozhodnutí. tom bodu, že to je negativní pro výzkum trhu, tak ty stížnosti o tom, eh, že není dostatečný výzkum, eh, o tom je řeč už nyní, takže už ten, eh, říkat, že současný systém dostatečně řeší otázku výzkumu malých a středně velkých firm, není správný. Co se týče transparentnosti, pokud tady budou jasnější vazby mezi těmi, mezi těmi, kdo provádějí výzkum a jaký vliv to má na to, jestli manažery portfolií to budou chtít hradit ze svých prostředků. To si myslím, že by mohlo vést k lepšímu fungování tohoto trhu. Já teď mám ten nezávěrný úkol, že se musím eh, věnovat některým těch eh, otázkám, které tady zazněly. Lora zodpoví otázky související s výzkumem. Rodrigo vyřeší o to, nebo hovoří o internalizátorech k té transparentnosti, vzhledem k tomu, že to hodně vychází najevo v rámci konzultací, tak tady musím říci, že na jedné straně chceme respektovat ten záměr podpořit více transparentnosti, a to i na trzích z Těch 10% není vůbec nějaká prahová hodnota, ale to pouze indikátor toho, co v současnosti ESMA navrhuje. Nám šlo o to, jak vykalibrovat dostatečně eh, náš předchozí návrh z prosince a teď zkoumáme, jak bychom to mohli dále vyladit a upravit, protože je evidentní, že eh, je možné ten návrh dále zlepšovat. Jsme také přesvědčeni, že musí mít transparentnost proto, aby se trh, eh, aby trh lépe fungoval. A nemyslím si, že by eh, to vedlo k narušení fungování. Jde spíše o to, jak to správně vykalibrovat. A já očekávám, že to přijme i kompletní eh, řídící orgán ESMI a že se to projeví v té poslední verzi. A teď eh, Loran, možná, můžu ještě minutu dvě? Nebo už musím skončit? Ale chápu asi, že mi řeknete ne. Ano, měli bychom už končit, protože máme ještě jeden bod a už je 10.30, takže čas už nemáme. CSDR nás ještě čeká. Ještě komisi bychom měli dát slovo velmi stručně. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za všechny ty připomínky a otázky, které tady zazněly. Nám to pomůže při další práci na těch té přenesené působnosti. Děkuji vám. A teď přejdeme k CSDR. Chtěl bych poděkovat eh, Stevenovi Majerovi a dalším, také panu Parkasovi a Patrikovi Parcnovi z komise. A byl bych rád, kdybyste nám teď mohli dát nějaký stručný úvod, kratší než tomu bylo u toho předchozího bodu, protože se teď dostáváme k novému bodu na našem programu, takže je potřeba mít nějaký úvod do této problematiky. V tu stručnosti můžu přeskočit svůj úvod, pane předsedo, a přejít hned k otázkám, anebo můžu eh, přenechat slovo Givierovi, Didierovi a musím říct, že to také dělám z vlastního sobeckého zájmu, protože budu muset utíkat na vlak. Takže Didier, já se pokusím být co nejstručnější. CBA, mandát od CDSR se zaměřuje na tři oblasti. Je to velmi omezené zaměření, ale je to důležité vzhledem své kritické důležitosti. Na první oblast to jsou kapitálové požadavky na CDS e obecně. Dále jsou to každé požadavky na rizika pro ty eh, firmy, které nabízují, nabízejí podobné služby jako banky. A třetí oblast jsou kreditní a likvidní rizika u některých subjektů. Mohu říci, že konzultační materiál o standardech, který má, eh, měla EB předložit, už byl zveřejněn a lhuta pro reakce je konec dubna vzhledem eh, eh, tomu plánu nebo porovnání s tím plánem možná bude mít malé spoždění vzhledem k tomu, kolik těch připomínek dorazilo, ale i tak se snažíme to dodržet. Je to velmi ambiciozní CP. Přiláká to hodně připomínek členských států, které eh, s těmito subjekty mají zkušenost. Bych také říci, že mm, vytváření těchto standardů probíhá ve spolupráci s ESMO, s komisí, a s evropským systémem centrálních bank. Ta spolupráce byla vynikající a všechny evropské instituce se na tom podílely, přispěli mi komentáři, většina z nich se promítla do naší práce a myslím, že mezi evropskými institucemi panuje poměrně široký konsenzus. Pokud se teď mám tedy eh, vyjádřit tomu obsahu, tak EBA drží stávajícího rámce, eh, když se také eh, rámce EMIR v souladu s těmi standardy, které vydává EBA a ESMA. Tak e jsme se opíráme o principy IOSCO. Asi tak zohledňujeme eh, stanoviska Bazilijského výboru. Snažíme se tedy udržet eh, konsistentnost se všemi ostatními nástroji, které se vydávají v evropském prostředí, ale i globálně, aby ten náš přístup byl co nejsystematičnější. Několik málo poznámek, já se pokusím být co nejstručnější u všech těch tří oblastí, které jsem teď uvedl. Nejprve tedy kapitálové požadavky, které se týkají všech CSD. Myslíme, že potřeba vybudovat eh, velmi solidní monitorovací systémy. CSD budou se prověřené, to vyžaduje už úroveň 1 a tyto požadavky jsou potom rozvedeny v tom návrhu. Tyto scénáře jsou nedílnou částí výpočtu různých scénářů. Čekáme, že tedy se jim bude nadat patřičná pozornost. Tady eh, řada rizik, eh, které by měly být v souladu s nařízením o kapitálové přiměřenosti. Pokud CSD má bankovní licenci, chce podléhat jiné definici, tak to je také možné. Tím bychom měli zabránit zbytečným eh, zvojení požadavku. Myslím si, že i v tomto eh, ohledu panuje konsensus. Teď ten druhý bod což je asi nejkontroverznější návrhu technických standardů, což jsou ty vedlejší nebo dodatečné požadavky pro uh, úvěrové riziko u CSD, která bízejí jednodenní uh, úvěry pro účastníky trhu, a to je asi nejvíce kontroverzní část toho návrhu. Tady se snažíme nalézt rovnováhu mezi konzervativním přístupem a přístupem, který by umožnil těmto subjektům, těm velkým mezinárodním, aby působili v prostředí mnoha měn. Metodologie týkající se kapitálové přirážky není v příslušném nařízení upravená, proto ta kalibrace je velmi obtížná. A EBA konzervačním materiálu přijala velmi konzervativní stanovisko, ale Dále tuto věc konzultujeme no, a očekáváme, že se k tomu ještě vyjádří další partneři. Náš přístup k tomuto požadavku je to, že budeme chtít, aby CSD nejdříve zkalkulovali svou expozici, eh, největší expozici v rámci kalendáře na základě toho posledního kalendářního roku fungování CSD, tedy budou muset fungovat za předpokladu, že ta jejich největší expozice je, se použije jako pro výpočet kapitálové přiměřenosti. Teď tak jsme vytvořili zátěžový test, který by měl eh, předpokládat, že dojde k desetiprocentní ztrátě po očesání kolaterálu a na základě tohoto před, pokladu, potom budou muset vypočítat svou kapitálovou přiměřenost buď na základě standardizovaného přístupu, nebo na základě interních modelů, pokud mají právo používat. Toto je konzervativní přístup v souladu s požadavky textu úrovně 1, také s požadavky, které stanovil parlament. A my očekáváme, že ta kolibrace bude předmětem ještě další diskuze. A poslední poznámka se týká třetího bodu, což je implementace. Protože tyto požadavky jsou nové pro CSD, tak budou muset vytvořit své vlastní systémy, například u toho, u té expozice rizikům eh, budou asi muset eh, fungovat po dobu jednoho roku, než budou moci skalkulovat to svoji, svoji nejvyšší možnou expozici a Eh, určitě k tomu ještě bude řada, k tomu časovému průběhu řada otázek, které se budou muset vyřešit, aby byly jasné implikace, které to bude mít na jejich fungování. Tolik tedy moje tři poznámky k obsahu a těším se na další diskuzi. Děkuji. A teď komise. Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručný. My vítáme všechny bilaterální diskuse, které už jsme měli s poslanci a také vítáme ty pravidelné schůzky s zpravodajem eh, a stínovým zpravodaji a dalšími agenturami. Samozřejmě, že jde ale o ty podrobnosti nejvíce, které budou rozhodovat eh, a už u CDN a u MIFIDu je nesmírně důležité, abychom ty podrobnosti vyladili co nejlépe. A to je Eh, samozřejmě největší výhoda těch eh, pravidelných zkůzek, protože díky tomu bychom se mohli vyhnout nezamýšleným důsledkům a toho, abychom se neodchýlili od legislativního záměru, který vyplývá z toho dialogu tří institucí. V Evropě 30 CST, což není eh, hodně porovnaní s počtem banka a investičních firm, ale fakt je, že tyto CST mají ve své zprávě obrovský objem eh, prostředků, takže jsou důležité, jsou váhou. A ty technické standardy, na které naše agentury pracují pro komisi, pokrývají tři klíčové, tři klíčová témata, která my eh, zkoumáme velmi eh, podrobně. Jednak je to hospodářský růst, růst trhu a riziko. A já to teď proberu jednotlivě. Nejprve hospodářský růst. disciplínách růst e, jdou, jsou paralelní a my se děláme na to, jak návrh zejména od ESMY budou mít e, dopad na trh pro malé střední e, firmy. Musíme mít příslušné sankce, aby docházelo k selháním ale problém je s kalibrací a s aplikací na ty růstové trhy pro malé a středně velké firmy. Musíme se vyhnout tomu, abychom omezili přístup malých a středně velkých firm k kapitálovým trhům. To rozhodně není záměrem zákonodárců a proto bychom se měli snažit tomu zabránit. Musí tady být eh, flexibilita úrovně 1. To jsme eh, už napsali do toho rámce CSDE a budeme s ostatními dbát na to, abychom tu flexibilitu využívali, abychom to monitorovali. Určitě asi o tom ještě uslyšíme více za okamžik. Druhá věc jsou náklady na trh a kapacita. Pan Gigold eh, měl velmi důležitý argument, protože to není volba mezi bezpečností a efektivností, ale jde spíše o to, jak to může zájemně se podporovat. Musíme tedy najít rozumné řešení úrovně 2, tak aby trh měl část na buy-in eh, v případě eh, selhání vyrovnání. Kdo to bude mít na starosti? Pokud se nepodaří, nepodaří najít správné řešení, tak to povede k tomu, že ty cené papíry nebudou moci být předmětem buy-in a proto to musí dobře nastaveno. A trh také potřebuje čas na to, aby se mohl přizpůsobit. To není e, žádný důsledek lobování, to je čistě představa o tom, že je potřeba eh, vytvořit eh, informační systémy, je potřeba mít všechny modely a proto většina chce, aby to přechodné období bylo 24 měsíců po řešení sporu o urovnání obchodu. Toto není úroveň jedna. Eh, to se nám nepodařilo, ale pokud ESMA bude mít dostatek dokladů pro to, tak bychom na to rádi přistoupili. A potom jde o riziko a bezpečnost. Hmm, na konci každého dne tyto dvě CST budou mít expozici ve výši 80 miliard euro, a to je každý den, a to není pokryto bankovní legislativou. Evropský parlament se rozhodl eh, tato rizika také pokrýt eh, v CZ. To byla iniciativa parlamentu, my to podporujeme, sledujeme situaci a jsme velmi rádi, že, že i EBA se na to dívá s, s konzervativním přístupem. Načasování 18. června potřebujeme, aby tyto standardy fungovaly, aby komise mohla přijít se svými návrhy září a v říjnu, aby byly potom přijaty do konce roku. A stejně tak potřebujeme také analýzu nákladů od agentur. To je požadavek a pokud to budeme mít analýzu nákladů a výnosu, tak potom parlament, komise a rada budou mít všechna potřebná eh, data pro to, aby mohlo být učiněno to formální rozhodnutí o přijímání těchto standardů. Děkuji vám. Thank you very much. Go no immediately the floor. Děkuji. A okamžitě dám slovo Kane Swinburne, zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. A děkuji jak ESMA, tak EBA, tak i komisi. Vedli jsme řadu diskusí na toto téma, vzhledem k tomu, že toto je jediné veřejné fórum, na kterém jsme, o kterém diskutujeme o CSDR, tak se omezím opravdu na tu nejvyšší úroveň. Na základě toho, co jsme napsali i ESMA, i komisi. Týká se to překážek pro mezinárodní přístup, také používání ISO a také stanovování pokut. Nebudu tedy zacházet do detailů, protože teď už je to vše veřejné, ale chci upozornit na dvě věci a pokusím se být co nejstručnější a pak mám ještě jednu poznámku pro EBA. První věc, na kterou chci upozornit, týká se to nové kategorie MIFID, pokud je o růst trhu. Každé nové finanční nařízení musí uznat rostoucí trh z malých a středních podniků jako jedinou kategorii. A z toho důvodu jsme se shodli na příč politickými frakcemi, abychom specifikovali tento režim, který by se týkal specificky režimu buy-in. Mělo by tam být prodloužené období na žádost o buy-in pro tuto kategorii, ale nespecifikovali jsme všechny prvky celého postupu buy-in. Ponechali jsme to na ESMA a máme tam úvodní ustanovení, například 15, tam říkáme, že tato pravidla by měla být přizpůsobena specifikum různým, různých trhů nebo eh, různých eh, míst, kde se obchoduje. Takže ty eh, malé a střední podniky s těmi by se mělo zacházet zvlášť. Jsme také trochu zaskočeni tím, že se tam tento trh rozděluje na dva režimy. Eh, likvidní a nelikvidní. Takže my bychom chtěli, aby se to pojímalo jako jeden trh a byla bych ráda, kdyby se to odrazilo v textu druhé úrovně, až budeme mít druhou verzi. Za druhé bych se ráda zmínila o obecném náhledu na přeshraniční CSD, CSD, co se týká především těch mezinárodních CSD, my jsme nepředpokládali, že zde bude nějaký eh, libovolně stanovovaný práh, který by se týkal určitých bank a určitých měn. Předpokládali jsme, že to bude analytické rozhodnutí, rozumné rozhodnutí, že se na to zaměří několik regulátorů. Takže bych byla ráda, že se ten pětiprocentní práh eh, určitých bank nenaplní tímto způsobem, může to být eh, velké číslo, může to mít eh, velký dopad na jednotlivé země, ale ne na otázku ICSD, takže myslím, že bychom se k tomu měli vrátit, eh, pokud jde o ten regulatorní přehled přeshraničních CSD. A konečně bych se ráda vrátila ke konzultaci EBA. Je trošku škoda, že to probíhá až tak pozdě v porovnání s konzultací ESMA, a je potom těžké mít nějakou globálně konzistentní úroveň. Ale politická vůle zde byla ta, že jsme chtěli akceptovat, že probíhající nebo stávající integrované modely by mohly koexistovat s těmi, které nemají licenci. Nicméně rozhodnutí komise bylo rozdělit eh, nebo oddělit je do zcela odlišných právních a provozních subjektů hlediska parlamentu by zde měla být nějaká střední cesta, která by umožnila reflexy o těchto zvláštních eh, obchodních eh, modelech a že by zde eh, byl kapitálový příplatek za intradenní aktivity. Když se podíváte na konzervativní přístup, tak parlament by nebyl rád, kdyby zde nebyl žádný další příplatek za intradenní aktivity a intradenní riziko. Pokud je to stanoveno na nulu, tak parlament bude mít za to, že nebylo dosaženo cíle z první úrovně. Konzervativní úroveň je nad nulou, není to totež jako u těch, kteří nemají intradenní aktivity a vystavení intradennímu riziku. Takže bych byla ráda, kdyby to bylo více než nula, nebudu vám říkat kolik, ale byla bych ráda. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že čas pokročil, omezím se na pár bodů. V textu směrnice se hovoří o tom, že cené papíry v inner režimu se mají řídit přesnými interními pravidly. Chci se zeptat, zda ESMA plánuje další kroky v této oblasti, tedy zda by chtěla přejímat další odpovědnosti z této oblasti na sebe. Chci se zeptat, eh, proč se tyto návrhy vůbec dělají? Já osobně to vnímám poměrně kriticky. Myslím si, že Eh, jakékoliv problémy by se měly řešit na té obchodní úrovni, ne na té úrovni, kde se řeší spory. A konec konců i na základě rizikových profilů jednotlivých aktérů eh, jasně vidíme, že chceme, aby riziko bylo co nejnižší. U toho, u toho settlement discipline, tedy ta dvoudenní lhůta, bych rád, abychom měli katalog přesných požadavků, a abychom se zaměřili na jasnou implementaci eh, již stávajících opatření. Ta otázka toho settlementu pro dvoudenní, dvoudenní cené papíry se, myslím, dá řešit, ale přílišná přeregulace v této oblasti nám asi nepomůže. Thank you, Annelies Dodds. Děkuji, Annelies Dodds. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je opravdu škoda, že nemáme dost času, abychom o tom hovořili, ale začali jsme o 20 minut později, takže už teď přetahujeme. A lidé, kteří přišli teď do sálu, to pravděpodobně příliš blízka nesledovali, takže možná nemají úplně představu o tom, o čem teď hovoříme. V každém případě velmi stručně bych ráda poděkovala Kej a ostatním stínovým zpravodajům za velmi dobré pracovní vztahy a také EBA a ESMA a komisi souhlasím eh, s tím, co zde zaznělo, pokud jde o opatření úrovně 1 a o snahu zachovat to v technických standardech. Zaprvé velmi stručně, pokud jde o disciplínu vypořádání, já souhlasím s tím, co říkala komise. Disciplína při vypořádání hospodářský růst, že jdou ruku v ruce ale trochu mě znepokojuje přístup ESMA, která chce posilovat tuto disciplínu a stanovovat odpovídající pokuty ve chvíli, kdy to bude založeno na hodnotě security, tak si myslíme, že by bylo jednodušší použít stejná likvidní opatření bez ohledu na to, zda to období před nákupem začíná 7 dní nebo 15 dní dříve. Možná by to byl lepší přístup, pokud jde o období buy-in jako takové. A kdo povede buy-in, souhlasím s komisí, že to musíme opravdu udělat správně, je to obtížná otázka, už jsme o tom hovořili. Měli by to být tedy klienti CSD. I když to bude velmi těžko implementovatelné. A ještě poslední věc, která se týká stability. Já podporuji to, co zde zaznělo ohledně možného systémového dopadu mezinárodních CSD, že se na ně musíme skutečně velmi zaměřit a zavést obezřetnostní požadavky. Hovořili jsme také o konzultaci, která probíhá, možná z toho vyplnulo nějaké kontroverzní záležitosti, ale proběhla také simulace, pokud jde o ICSD, a mě by zajímalo, zda na základě toho jste nějak změnili smýšlení a také zda je měna považována za relevantní, když je jmenován dohledový orgán. A tady bych ráda navázala na to, co zde říkala Kej ohledně systémových eh, dovozů, zda by měly být měřeny my jsme o tom hovořili, mělo by to být tedy poměřováno změnou jako takovou, spíše než z eh, CSD. Děkuji ještě jednou všem, kteří byli do tohoto procesu zapojeni. Thank you, Annelise. Um, I, we have... Děkuji, Annelise. Máme problém. Byli jsme informováni, že zpravodaj dalšího bodu musí odejít na letadlo, je to tak? Máte jenom pět minut? Takže já navrhuji, a omlouvám se vám, a navrhuji takové neobvyklé řešení, právě abychom zpravodaj umožnili odprezentovat jeho bod a pak se k vám vrátíme. Takže jen dva, dvě, tři minuty pro vás. Takže pak se vrátíme k těm vašim replikám. Děkuji, pane předsedo. I mé letadlo letí v 11.45, takže nemám moc času. Omlouvám se, protože musím odletět na Kypr za pár minut z neočekávaných důvodů, takže zde nebudu před diskuzi. Nicméně určitě dostanu všechny informace. Pokud je o téma, o kterém dnes diskutujeme, ohledně fungování nebo ohledně tedy, nebo podle smlouvy o fungování Evropské unie, komise musí každý rok předložit zprávu ohledně pokroku směrem k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie. Šestá zpráva byla poněkud eh, posunuta, pokud je tedy o politiky Unie od roku 2014 do roku 2020. Struktura se změnila a nyní odráží Evropskou strategii 2020. Zpráva komise analyzuje úroveň soudržnosti v Unie a zdůrazňuje výzvy, kterým čelí národní, regionální a místní orgány při překonávání důsledků hospodářské krize já zdůrazňuji ve svém návrhu, že kvůli úsporným opatřením regionální, hospodářské a sociální rozdíly se ještě prohloubily v některých členských státech, především na jihu Evropy, o to více. Politika soudržnosti hraje důležitou roli při zmírňování dopadu finanční, hospodářské a sociální krize a má pozitivní dopad na všechny regiony role této politiky byla velmi důležitá při uzavírání této sociální propasti, především v zemích, eh, které byly nejvíce postiženy krizi. Investice do soudržnosti poskytují stabilitu regionům, kde byly omezeny investice nebo kde investice úplně ustaly. Důležité věci, které třeba začlenit do mého stanoviska, je, že investice v rámci politiky soudržnosti a nezávislost politiky soudržnosti a vzájemné propojení s investičním plánem, je nutné, aby komise vytvořila koherentní investiční rámec Evropské unii. Komisní návrh financovat nový Evropský, trh, Evropský fond pro strategické investice z národních příspěvků, které by byly daňově neutrální z hlediska růst, paktu růstu a stability. Byla by tam takzvaná investiční klauzule, investiční doložka, která by poskytovala flexibilitu a bude symetricky rozšířena i na nápravnou větev a paktu růstu a stability. V tomto rámci možnost výmout eh, národní spolufinancování strukturálních fondů z výpočtu deficitu podle Paktu růstu a stability bude také tématem, které bude přeskoumáno. Jsme také velmi rádi, že politika soudržnosti se přibližuje celému rámci hospodářské zprávy a vládnutí v Evropské unii. Nicméně jsme proti tomu, aby se vytvořil úzký vztah mezi finančními a daňovými cíly a politikou soudržnosti. Proto myslíme, že je zásadní aby efektivita tohoto fondu nebyla žádným způsobem ohrožována makroekonomickými politikami. Evropský parlament eh, musí sehrát svou roli v řízení tohoto fondu. A sociální partneři a organizace občanské společnosti a místní a regionální úroveň, to vše musí být lépe začleněno do celého procesu. Politika soudržnosti bude hlavní investiční větví Evropské unie. A vzhledem k tomu, že strategie Evropa 2020 teprve začala a už nedosáhla svých cílů v některých členských státech, to mně připadá důležité, aby komise vyvinula a začala implementovat efektivnější politiku, která by překonala ty překážky, které nám staví do cesty úsporná opatření, úsporná politika aby zde byly nastaveny cíle zaměřené na výkonnost. Já předložím ještě další pozměňovací návrhy. Děkuji vám za pozornost a těším se na diskuzi, kterou s vámi povedu následně. Děkuji. Děkuji, hodně štěstí, stihněte své letadlo, omlouvám se ESMA, EBA a komisi a nyní vám mohu dát slovo. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně se vyjádřím ke dvěma třem bodům, které zde zazněly. My jsme si vědomi těch obav, které zde vyjádřili paní Swinburne a také paní Doc, pokud jde o uplatňování eh, režimu pro trh s malými a středními podniky, nebo pro malé a střední podniky. My teď eh, provádíme přeskum celého tohoto režimu, je to vlastně výsledek konzultace a také jednání se členy výboru EKON, i když víte, že musíme také vzít v úvahu to, že můžete mít až 50 podniků na tom uh, růstovém trhu pro malé a střední podniky, které nejsou malými a středními podniky, takže je důležité, aby ten režim nevyvolal ty nežádoucí účinky. Pokud jde o ten práh pro ty banky nebo pro ty měny, tak bychom provedli tu simulaci, kterou zmínila paní Dot. Bylo to velmi zajímavé, protože to ukázalo, jak různorodé je chování jednotlivých měn v rámci těch hlavních CSD. Provádíme to ve velmi úzké spolupráci s centrálními bankami. Vy jste to doporučovali už v úrovni 1. My všechny technické standardy vypracováváme ve výboru, který je složen z poloviny ze zástupců centrálních bank a z poloviny z našich zástupců. Myslíme si, že v každém případě budeme muset snížit tento práv, pokud ho zachováme. Myslíme si, že Nejbezpečnější možnost je zachovat práh, ale snížit ho, abychom zajistili, že ty relevantní měny budou lépe zastoupeny než v tom prvním návrhu, ale pořád ještě nevíme, jak bude vypadat ten konečný text. Návrh použít eh, ty náklady na půjčku v období před buy-in, eh, to ještě nevím, ale chci zdůraznit, eh, že komise i všichni poslanci zmínili ten režim buy-in. To je opravdu nejdůležitější prvek ve druhé úrovni a definice toho, kdy bude uplatňován buy-in režim, bude zcela zásadní, abychom zjistili, zda to ustanovení z první úrovně ohledně režimu buy-in je efektivní a také bychom se měli podívat, jaké jsou s tím spojeny náklady. A to je priorita společně tedy s těmi pokutami pro růstový trh pro malé a střední podniky a do 18.6. na tom budeme velmi intenzivně pracovat. Děkuji, Eba. Velmi stručně děkuji za možnost odpovědět na otázky. Myslím si, že zde byl jeden velmi důležitý bod, který se týkal konzultace EBA a technických standardů. Ptala se na to paní Swinburne a týkalo se to toho příplatku. Já jsem říkal, že je to politicky nejcitlivější záležitost ze všech tří mandátů. Já bych na to odpověděl tak, že jsme si plně vědomi požadavků nebo té věci a důvod, proč se opozdil celý ten konzultační proces je právě to, že toto téma je takto citlivé. A my jsme právě chtěli, aby ten příplatek byl vyšší než nula a je to považováno za velmi konzervativní přístup. Uvidíme, kam ještě dospějeme. V každém případě chceme, aby to bylo víc, víc než nula. Děkuji. A konečně komise. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Dva body k tomu, co říkali paní Swinburne a paní Doc ohledně Prahu. Tady jde o evropský přístup k přeshraniční regulaci, pokud tedy CSD poskytuje přeshraniční služby. Problém je ve změní v úrovni 1, protože regulátoři, kteří jsou zapojeni do spolupráce a autorizace, by měly pocházet ze zemí, které mají ty nejrelevantnější měny. Problém ovšem je stanovit, co jsou nejrelevantnější měny. Vím, že se pracuje na Prazích. problémy, jak to nastavit. Pokud to bude 10%, tak to bude zahrnovat pouze eurozónu. Pokud to bude 5%, tak to budou centrální banky eurozóny plus možná Velká Británie, když to bude 1% práh tak by to dokonce ani nezahrnulo takové země, jako je Polsko, Švédsko nebo Dánsko. Takže možná bychom se měli podívat na jiné řešení. Možná ten práh není nejlepší cesta vpřed. Měli bychom se podívat na to, co nám předloží ESMA a uvidíme. Konečně vítáme tuto úzkou spolupráci s parlamentem a agenturami abychom zabránili nežádoucím dopadům a nežádoucím řešením, které jsme zaznamenali v našich diskuzích v úrovni 1. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji vám všem. Děkuji panu Majorovi, Patriku Parsonovi, Adamu Farksovi a všem dalším úředníkům z ESMA, EBA a komise. Byla to velmi bohatá a intenzivní debata. Pravděpodobně se ještě vrátíme k diskuzi o CSDR po konzultaci EBA možná v květnu, ještě před přijetím, ale vyjednávací tým bude s vámi samozřejmě v kontaktu ale myslím, že je důležitá také tato veřejná diskuze, aby se zdůraznil systémový význam těchto subjektů. A od celé řady těchto regulatorních otázek, takže bylo užitečné také vést tuto debatu mezi vyjednávacím týmem a úředníky EU, aby se ukázalo, co je vlastně ve hře. Je toho opravdu ve hře hodně, souhlasím s komisí. Slyšeli jste obavy poslanců tohoto parlamentu, ale jsem si jist, že všichni chceme dosáhnout toho, aby tato tržní infrastruktura byla stabilní a bezpečná. Někteří kolegové si nevzali slovo, takže možná i v této oblasti byste slyšeli celou řadu podnětů, ale ještě budeme mít příležitost vrátit se k celé záležitosti a doufáme, že přispějeme k náležité implementaci tohoto zásadního legislativního aktu. Děkuji. A nyní se můžeme vrátit k bodu, který už jsme nakousli. A je to zpráva Kostase Mavridise ohledně investic pro zaměstnanost a růst, a podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie. A na velmi krátké vystoupení dám tedy slovo dvěma stínovým zpravodajům, to je Ivana Maletič a Stanislav Ozak. Prosím vás, abyste se drželi maximálně dvou minut. Prosím, Ivano. Okay, thank you very much. I'm sorry that... Děkuji. Je mi líto, že už tady pan Mavrides není, protože na to máme trošku jiné názory, co do tedy role politiky soudržnosti. Eh, ono to souvisí s hospodářskou zprávou věcí veřejných. Eh, politika se neustále vyvíjí od investiční po rozvojovou a dobré řízení věcí veřejných je zásadní pro její správné fungování. A myslím si, že toto by naše zpráva měla zdůraznit. Tedy to propojení mezi dobrým řízením věcí veřejných a mezi efektivitou politiky soudržnosti a adsorpcí. a na tom bude spolupracovat náš výbor Econ a výbor Regi. Eh, naším společným úkolem je posílit dobrou zprávu věcí veřejných a to bychom chtěli v tom stanovisku k té kohezní zprávě také zdůraznit. Eh, politika soudržnosti jako rozvojová politika musí podporovat strukturální reformy a fiskální konsolidaci společně s investicemi. Nejde pouze o investiční politiku, nelze mluvit pouze o investicích. použití strukturálních a investičních fondů musí být v souladu jaksi s podporou konkrétních doporučení pro daný členský stát. Souhlasíme s panem zpravodajem, že vytvoření koherentní a, efektivní investi- a efektivního investičního rámce je důležité, ale je potřeba zdůraznit, že tohoto lze dosáhnout pouze za předpokladu uvedení eh, strukturálních reform a chytrých opatření. Jinými slovy, klauzule o investicích nesmí umožnit, aby byly výdaje z výpočtu deficitu vyňaty, což je právě to, kde máme úplně rozdílný nástroj od pana zpravodaje. Dočasná deviace od střednědobých cílů, tedy redukce eh, celkového dluhu a eh, prodlužování období fiskálních úprav, lze zvažovat, pakliže ESIF se využijí pro strukturální reformy a opatření fiskální konsolidace. E, také co se týká propojení finančních a fiskálních cílů a politiky soudržnosti, zde je potřeba pamatovat na to, že chceme mít společnou, e, společnou kohezní regulaci. Makroekonomická opatření, která se již zavádění, zavádějí, jsou mimo jiné součástí také tohoto nařízení a tím pádem si myslíme, že nelze znovu zahajovat diskusy na toto téma. Je potřeba se pokusit najít nějaký způsob, jak podporovat politickou debatu na vysoké úrovni a konkrétní opatření přímo v členských státech, co se týká efektivity, eh, účinnosti a včasné implementace Eh, diskusi o ESIF a také diskusi o přispění politiky soudržnosti k plnění makroekonomických cílů. Takže chceme jít spíše tímto směrem. S přihlednutím k tomu všemu předložíme pozměňovací návrhy a těšíme se na diskusi se zpravodajem a najdeme snad co nejlepší přístup a formalizujeme doporučení tak, aby členské státy byly motivovány k lepší výkonnosti v oblasti politiky soudržnosti a Eh, lepším napojením na řádnou zprávu věcí veřejných. Děkuji. Děkuji vám. Pan Ozok. Děkuji, pane předsedo. Z hlediska mé frakce EKR bych rád zdůraznil, jak důležité je efektivní využívání strukturálních fondů. Vzhledem na omezené časové možnosti upozorním jen na některé prvky. Administrativní potenciál to je předmět vážných eh, diskuzí celé řady členských eh, zemí a také otázka koordinace vnitřní politiky. To vše může spochybnit eh, odpovídající využívání těchto fondů. Strategická soudržnost nebo dlouhodobá perspektiva programování politiky soudržnosti je zcela zásadní. Musíme si také uvědomit, že rozvoj regionu by byl nedostatkem soudržnosti. Myslím si, že špatné fungování finančního systému a veřejné zprávy není způsobeno úspornými opatřeními. Situace není lepší ani v zemích, kde příliš nebyla uplatňována úsporná politika. Proto bychom se měli zaměřit spíše na reformy a prostředky, které by měly chránit konkurenceschopnost a které mohou mít skutečný dopad na změnu. A nejsem přesvědčen, jak to tady představil pan zpravodaj, že politika soudržnosti by měla hrát klíčovou roli ve zmírňování dopadů finanční krize. Je nástrojem, zmírňování regionálních a sociálních rozdílů, které nenutně byly způsobeny finanční krizí, ale obecně špatnou hospodářskou situací. Víme, že rozpočet Evropské unie v celém sedmiletém výhledu je nižší než eh, u ECB v průběhu 19 měsíců. Chybí mě zde také odkaz na malé a střední podniky v kontextu financování do růstu a zaměstnanosti. Malé a střední podniky by měly být naší prioritou a to také bude jeden z mých pozměňovacích návrhů. Doufám, že konečný dokument bude obsahovat dobré kompromisy a schodu mezi frakcemi. Děkuji za pozornost. Thank you. Děkuji vám. Jako poslední pan Urtasun. Máte dvě minuty. Jen velmi stručně chci jen říci, že obecně souhlasíme se stanoviskem, který předložil zpravodaj. Jen předložíme pár pozměňovacích návrhů, abychom pár věcí upřesnili. Aby tam bylo trošičku neutrálnější hodnocení Junkerova plánu. A také pár pozměňovacích návrhů, které by vyjasnily jasnou podporu toho stanoviska, že spolufinancování z národních zdrojů eh, bude vyloučeno z výpočtu deficitu v rámci paktu růstu a stability. A další věc, eh, v investičních projektech FC bychom měli zabránit tomu, aby nedošlo ke crowding outa, projektů, které už existují především tedy v rámci politiky soudržnosti. To nám také připadá jako důležitý bod, ale obecně eh, nám připadá, že bychom mohli souhlasit se zpravodajem a jeho přístupem. Eh, děkuji vám. A tento bod tedy můžeme uzavřít. Termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je zítra 25. března v pravé poledne ale vzhledem k tomu, že ten rozvrh pro přijetí návrhu stanoviska je velmi, velmi malý, a právě proto byli eh, poslanci Ekon informováni 19. března, že tato procedura je výjimečně zpřístupněna v nástroji AT4AM, aby se ten systém urychlil. Takže je to k dispozici, uzavře se to zítra. Jdeme na další bod. Tedy diskuse eh, a zvažování pozměňovacích návrhů ke zprávě paní Beres, tedy přeskum rámce pro zprávu ekonomických záležitostí, kontrolní hodnocení a výzvy. Dostali jsme 820 pozměňovacích návrhů a slovo má hned paní zpravodajka. Prosím, Pervanš. Euh, Děkuji, pane předsedo. Jak jste právě Eh, řekl, bylo více než 800 eh, pozměňovacích návrhů. V této zprávě 500, eh, pardon, 120, které se týkají zprávy samotné. A my teď vyjednáme kompromisy na základě 44 ehm, návrhu, které jsem předložila já. Ale chtěla bych říct, že to je zde nám ještě zbývá diskuze o celé řadě bodů. A to protože při čtení těch pozměňovacích návrhů je evidentní, že pořád panují velmi rozdílné přístupy i e, k těm kompromisům. A tady bude potřeba na tom dále pracovat, na tom zbližování stanovisek. Chtěla bych ještě připomenout, že e, Téma té zprávy se týká ekonomického řízení a zprávy, současné situace a výzvy. A chtěl bych pouze připomenout závěry Evropské rady, které vyzývají předsedu komise, aby eh, se zamyslel nad budoucností hospodářské a měnové unie a zohlednil model řízení a my tedy tím jsme se věnujeme této aktuální záležitosti. Nejprve k těm problémům, které jsou před námi. Eh, ten hlavní je diagnostický, je to otázka, která si myslím, že se prolínala eh, naší prací v tomto volebním období. Jde o to, jestli hospodářská situace, které jsme nyní svědky a některé radikální kroky ECB prezident ECB eh, e o tom hovořil také včera, eh, spuštění kvantitativního uvolňování. Eh, by mělo vést k splnění toho inflačního cíle přibližně 2%. A rovněž i Evropská komise chystá spustit investiční plán, který by také měl nahradit ten výpadek investic prakticky ve všech zemích Evropské unie. a to ani nemluvím o nezaměstnanosti, je vysoká v mnoha evropských zemích, zejména nezaměstnanost mladých. Otázkou je, jestli tato situace vyplývá z ne e, uplatňování pravidel nebo ze špatného dodržování pravidel, a nebo, nebo z toho, že jsou ta pravidla nekompletní a nebo je to přístup hospodářské unie. A myslím, že v těchto otázkách nepanuje zhoda mezi členy tohoto výboru. Což má samozřejmě vliv na tento návrh. Ke sdělení komise o flexibilitě v rámci paktu růstu a stability. Ale je také rozdílný přístup. Týkající se toho, jestli to, co je v té preventivní části paktu, je v souladu s tím, s eh, tou korektivní částí paktu. A jestli eh, o tom mohu více hovořit, tak já si nemyslím, že bychom měli eh, nutně aplikovat vždycky na tu korektivní část, ale i tak si myslím, že tady panují otázky, nezodpovězené otázky o tom, jak bychom mohli zlepšit situaci. A Eh, vyrovnat se s některými procyklickými opatřeními, které komplikují eh, ten eh, stav. A třetí otázka, která mě velmi znepokuje, následující. Mohla by být konkrétnější v tom textu. A týká se to úvodního ustanovení B a následujícího odstavce. Je to otázka, která je stará stejně jako eurozóna. Máme kapacitu nad rámec tedy uplatňování pravidel k tomu, abychom spustili určitou kolektivní inteligenci a abychom jasně definovali, jak má vypadat využívání manevrovacího prostoru a nebo ne ze strany členských států na začátku rozpočtového cyklu. Na úvod eh, Chci jen citovat jednu záležitost, abych navázala na to, co říkal prezident centrální banky včera, když reagoval na mou otázku, která se týkala jeho nedávného vystoupení. Tam on hovořil o své zkušenosti ohledně eh, fungování měnového pilíře hospodářské a měnové unie a velmi jasně řekl, že ten měnový pilíř nejdříve fungoval na základě velmi přísných pravidel před vytvořením Evropského měnového institutu a Evropské centrální banky a že měnová politika se stala silnou politikou pouze poté, co se spolehla na silné instituce a nejen na dodržování, na slepé dodržování pravidel. Já neříkám, že bychom se měli zbavit pravidel, vůbec ne. Všichni si uvědomujeme, že mezi státy eurozóny nepanuje velká důvěra. A to právě je velmi důležité, protože pravidla, na jejich základě eurozóna vznikla, jsou i nadále klíčovou složkou. Ale slepě se omezovat pouze na dodržování pravidel, to podle mě nám neumožňuje vymanit se z těch kolejí, do kterých jsme upadli. A z těch bilaterálních diskuzí vyplynulo, že ta myšlenka globálního přístupu, který by umožnil lépe přistupovat k fungování eurozóny a také v rámci agregovaného rozpočtového přístupu, ne a posteriori, ale a priori, jako Spojené státy, když diskutují o své rozpočtové politice pro příští rok, jako každý členský stát, každý svrchovaný stát, to dělá, když organizuje svou rozpočtovou diskuzi, ne tedy ex post, ale a priori. Bylo by dobré, abychom něco takového zavedli také na úrovni eurozóny. A potom máme skutečný problém s fungováním postupu pro makroekonomickou nerovnováhu, protože někteří se domnívají, že tento postup eh, rozhodně není optimální a měl by být eh, posílen. Alespoň tam, kde vede k tomu, aby komise využila tohoto postupu k tomu, aby zemím vnutila určitá opatření, a přitom vlastně vůbec eh, neví, jaká je situace těch zemí v přebytku, takže já si myslím, že ještě bude dlouho trvat, než eh, dospějeme ke stanovisku našeho parlamentu, které by bylo užitečné. Čtvrté téma, kde vidím ještě velký prostor k diskusi, to se týká strukturálních reform, protože pokud některé členské státy se nechaly chránit eh, eurem ještě dříve, než zahájili strukturální reformy a trvalo to řadu let, tak můžeme říci, že krize tudy prošla a donutila všechny členské státy, aby zahájili strukturální reformy. Neznám žádný členský stát, který by dnes neuznával nutnost strukturálních reform. Otázka je, jaké strukturální reformy, v jakém rytmu a s jakou demokratickou legitimitou. A já si myslím, že pokud máme pocit, že recept trojky v Řecku je úspěšný, tak jsme se dostali do slepé uličky, ze které musíme nutně výjít. A já jsem překvapena některými pozměňovacími návrhy nebo reakcemi na mé kompromisní pozměňovací návrhy. Týká se to inkluzivnějšího přístupu, který by dal členským státům větší příležitost realizovat eh, strukturální reformy a také zajistit, aby tyto reformy byly přijaty, pokud jejich jediným cílem není snížit rozpočtový deficit, ale mít také takový propracovanější přístup, eh, aby se i všem členským státům umožnilo přispět k realizaci cílu Unie jako takové. Například eh, ekologická transformace nebo řešení demografických výzev. A tři poslední body, které bych ráda zmínila, se týkají poslední části zprávy a ta se týká budoucích výzev. Jak to navrhli i koordinátoři samotné, samotném názvu zprávy. Tady nechci shrnout eh, všechny diskuze, které probíhaly a všechny věci, s nimi jsme nesouhlasili Chci pouze identifikovat čtyři témata, u kterých ještě musíme postoupit v diskuzi. První je návrh, který jsem nepředložila já a který se objevil ve stanovisku výboru pro ústavní záležitosti. Já jsem to nepodpořila, má frakce také ne. A spočívá to v tom, že článek 126 smlouvy, který zakazuje aby mohl být použit pro odvolání k soudnímu dvoru, aby tedy mohl být změněn v některých případech, aby tedy bylo možné obrátit se na soudní dvůr. Mezi argumenty, které zde byly předloženy, zde zaznělo, že země, které by byly obětí přílišné aktivity trojky, by se mohli obrátit na soud a usilovat o spravedlnost u soudu. Upřímně řečeno jako zákonodárce nemohu být spokojena s takovouto situací, protože pokud schrnu to, co je za tímto přístupem, tak to povede k odmítnutí hospodářského řízení a celé to znemožní pravidla, která by byla uložena komisi a naopak to umožní vládu soudců v takové oblasti, jako je hospodářská politika. A musíme si vzpomenout na důvody, proč autoři Maastrichtské smlouvy napsali tento text tímto způsobem a proč to nebylo někdy změněno. Určitě je to svůdný návrh. Evropský soudní dvůr by mohl odsoudit trojku. To je jistě svůdná myšlenka, ale politické a hospodářské orientace členských států by tímto mohly být také postiženy ze strany Evropského soudního dvora. A já si myslím, že to by byl skutečně zcela špatný krok. Už jsem to říkala a říkám to znovu. Chci dodat, že otázka pravidel v našem právním systému je zcela zásadní, ale zkušenost a současná situace eurozóny nám ukazuje, že to, co je před námi, je nutnost překonat přesvědčení, že pouhá pravidla a dodržování pravidel nám umožní aby eurozóna fungovala uspokojivě pro všechny. Druhý problém, zda bychom měli anticipovat eh, nějaký mechanismus, který by umožnil čelit eh, problémům eh, nebo nedodržování ze strany konkrétních členských států. Já bych takovéto přístupy rozhodně nepodpořila. Třetí věc. To se týká sociální dimenze hospodářské a měnové unie. A tady k těm dvěma posledním bodům bych ráda připomněla slova Žána Klauda Junckera. Ne všichni jsme hlasovali za stejných podmínek podporu pro Žána Kloda Junkera, ale myslím si, že způsob, jakým přistupuje k této budoucí etapě hospodářské a měnové unie, musí být ohlednět, nebo alespoň, že bychom se měli tento přístup vyslechnout. A když hovoří o budoucnosti hospodářské a měnové unie, tak zmiňuje vždycky dva body. Potřeba vlastního rozpočtu pro Evropskou unii a sociální dimenze. A já si myslím, že by bylo důležité, abychom u těchto dvou bodů dokázali sepsat kompromisy, které budou na úrovni těch, eh, kteří jsou přesvědčeni, že bychom měli opravdu prohloubit hospodářskou a měnovou unii. Poslední věc, eh, kterou chci připomenout, eh, u té rozpočtové kapacity celá řada stínových zpravodajů a nejen stínových zpravodajů si přeje, abychom jako základ diskuze měli to, co se udělalo v minulosti. A já jsem s tím v podstatě spokojena, protože zpráva Tyson a Blueprint a zpráva čtyř předsedů to všechno byly užitečné informace pro pokračování našich diskuzí. Já tady mám a mohu vám rozdat eh, schrnutí těch tří dokumentů, které jsem právě zmínila, pokud jde o rozpočtovou kapacitu. Tyto tři dokumenty jasně hovoří o nutnosti rozpočtové kapacity, která je nezbytná pro fungování skutečné hospodářské a měnové unie. Takže bych byla ráda, kdybychom se u tohoto bodu pokusili dospět eh, ke kompromisu, který nebude pod úrovní toho, co tato sněmovna v minulosti odhlasovala. Děkuji. Thank you, Děkuji, Pervánš. A teď začneme Esther Delange, stínovou zpravodajkou EPP. Děkuji mnohokrát i paní zpravodajce za vyčerpávající prezentaci těchto otázek, které jsou stále před námi. Za prvé, otázka té analýzy stávajícího rámce, to je něco, co jsem zmiňovala opakovaně, takže jistě to nikoho nepřekvapí, ale myslím si, že musíme zaměřit více pozornosti i na ty kompromisní návrhy na toto téma. Proč ten rámec, který jsme tak těžce vybojovávali v posledním mandátu, tak katastrofálně aplikován a implementován v celé řadě členských států? O tom musíme mluvit. Ehm, nestačí, že si řekneme, že to není problém a on to přestane být problém. Já bych to ráda řekla dosti jasně. Pro EPP e, eh, zpráva, která má v nadpisu kontrolní hodnocení, je naprosto zbytečná, pakliže neuděláme dostatečnou analýzu a žádné hodnocení eh, stávající situace. Jestli to znamená pouze to, že se máme zaměřit pouze na minulost, a bývalý rámec a vůbec se nedívat na budoucnost. No to ne, samozřejmě my jsme připraveni podívat se i na možná zlepšení do budoucna, nicméně všechno souvisí se vším a když už eh, Tady tady citujeme pana Drágyho, ono je to taková tradice, že ano, že den poté, co přijde Draghi, tak každý si v tom jeho projevu našel pár slov, které, která se mu líbila, no a pak tady e, šermujeme Draghiho citáty. No ale dobrá, já si taky přisadím. E, jde o to propojení stávajícího rámce a zda ten rámec funguje, pokud ne, tak proč ne a e, budoucnosti rámce pro hospodářské řízení. On jasně řekl, že pakliže chceme podniknout další kroky směrem za tvorbou rámce pro eh, hospodářské řízení v Evropě, potřebujeme důvěru. A nevy, nevynucování stávajících pravidel důvěru nevytváří. Já bych to byla mohla klidně říct i sama, ale řekl to Drágy, no dobře. Takže je zde propojení mezi minulým rámcem, stávajícím rámcem a tím, co můžeme dělat do budoucna. A v tomto kontextu jenom eh, abych tady nechtěla obtížné věci zametat pod koberec, my tuto debatu takto vnímáme přesně i v otázce té fiskální kapacity eurozóny. Nechceme pouze transferovou unii. A opět to říkal Draghi, nemůžete vytvořit transferovou unii, kdyby to znamenalo, že bychom v podstatě měli permanentní dlužníky a permanentní věřitele. Třeba by si to někdo přál, ale to není realistické. A upřímně řečeno, já se obávám, že pokud se tou cestou vydáme, tak skutečně začínáme třást samotnými základy Evropské monetární unie a e, Evropské unie jako takové, kdybychom vytvářeli ty permanentní věřitele a permanentní dlužníky. Další otázka je důraz v této zprávě na důležitost nízké inflace nebo deflace, zatímco ECB včera řekla, eh, že očekává v roce 2017, že se věci vrátí v podstatě normálu. Já si nepamatuji, jestli to bylo 1,7 nebo 1,8 to je celkem jedno. A je to v podstatě takové podružné téma, ale musíme o něm diskutovat. Co se týká flexibility, my jako EPP jsme poměrně spokojeni s tím vysvětlením, které nám podala eh, komise není nic proti ničemu, když budeme mít preventivní větev a korektivní větev v tom rámci. To tam také není jen tak pro legraci, takže je jedině logické, aby když hovoříme o flexibilitě a investicích, aby existoval rozdíl mezi těmito dvěma skupinami zemí. Pak debata o výjimečných okolnostech a jak moc času musíme trávit tím, že budeme vytvářet seznam, co to jsou výjimečné podmínky. Já si dělám obavy, že takový seznam potrvá sepsat hodně, hodně dlouho. A ta věc, která se potom ve finále stane a bude výjimečná, na tom seznamu nejspíš stejně ještě nebude. Takže je otázka, kdo a jakým způsobem určí, co je a co není eh, výjimečná situace a proč. Takže e, to je asi spíš e, způsob, jakým bychom měli pracovat. Vytvářet nějaký vyčerpávající seznam, to myslím není správné. Musíme se ptát, jestli se vyplatí trávit tímto čas jako vlastně něčím, co nejspíš stejně budoucnost nepředpoví. Pak otázka danění. Ano, samozřejmě. Je potřeba se daněmi zabývat. Rozhodně. A proto jsme rádi za tu práci toho zvláštního výboru pro danění. Je danění čtvrtý pilíř nebo daňová unie čtvrtý pilíř EMU? Já si to nemyslím. I když se podíváte na celou věc pouze legalisticky, právnicky vzato, podíváte se na smlouvu a objem kompetencí v oblasti daní, co bychom mohli udělat bez změny smlouvy, upřímně řečeno, to není silná evropská kompetence. Takže ano, musíme diskutovat o tom, zda je to v rámci čtvrtého pilíře, já o tom mám své pochybnosti, nicméně k diskusi jsem připravena, ať už v jakékoliv podobě v kontextu této zprávy. Co se týká makroekonomických nerovnovách a procedury pro ně, to je, myslím, velice užitečný nástroj pro včasné řešení problému ehm, a nečekání až do konce, kdy musíme pak zaujmout opatření, která bolí daleko víc. Takže zde jsme opět připraveni diskutovat podrobnosti, ale jako nástroj je to, myslíme, užitečné a nechceme se ho zbavovat. No a nakonec, samozřejmě demokratická legitimita a odpovědnost. Eh, tady musíme najít určitou rovnováhu v této zprávě i v rámci té diskuse jako takové, i o kompromisních návrzích, protože ano, je potřeba zvýšit eh, jak si to, čemu se říká ownership ze strany národních parlamentů v této věci. Ale chceme povýšit i zapojení Evropského parlamentu, co se týká těch eh, ground líň eh, té celé politiky. A zapojení EP tam musíme navýšit. A to je ta rovnováha, kterou potřebujeme a musíme zároveň zajistit i nezávislou analýzu. A to je to, čeho chceme dosáhnout. A proto některé frakce, včetně téme, navrhují tu novou roli toho Chief Economic Analyst, tedy hlavního hospodářského analytika. A nakonec je potřeba zajistit, aby se se všemi státy nachl, na, nakládalo stejně. Nesmí existovat ten pojem too big to fail. Pokud tomuto nezabráníme, pak. Eh, nebudeme mít spravedlivou implementaci tohoto systému a to je něco, čeho docílit jednoznačně chceme. Děkuji vám. Jenom poznámečka. Jste hovořila o té transferové unii. Eh, ono jde o ten rozsah, že ano? Protože my máme určité fiskální kapacity, které zahrnují mimo jiné otázky transferu mezi regiony, to je tedy ten evropský rozpočet. A eh, máme permanentně regiony, které mají nadbytek a které mají permanentně nedostatek. Že ano? Takže to e, není nic úplně nového, ale jde jaksi o tu škálu, o, tu, o ten rozměr celé této operace, tím se pak charakterizuje všechno ostatní. Já bych neřekl, že Evropská unie vůbec nepředpokládá žádné transfery, protože to není pravda. No tak, když už jste do toho zaběhl, tak já vám ještě odpovím. Ano, já s vámi souhlasím. Náš stávající rozpočet méně než 1% hrubého národního příjmu e, to dělá. Já jsem z, té, z jedné z těch zemí, která přispívá víc, než dostává a já to hájím, ten přístup ve svém členském státu. To je způsob, jakým se náš rozpočet utváří. Pokud chceme Unii, kde bude mít každý justritur, tedy že každý dostane, co mu patří, no tak se můžeme sebrat a jít domů. Eh, protože to nebude fungovat. Ale ta fiskální kapacita pro EU, kromě evropského rozpočtu na boj s eh, cyklickou politikou, všichni se shodnete, že v národních státech je to zhruba 10% hrubého národního příjmu. My eh, na toto, máme, na, na toto celé máme 1% hrubého národního příjmu a víte, a to je zase něco, co bych hájit před svými voliči ne, nechtěla. Ano, já jsem byl součástí eh, těch diskusí s paní Tyson o té fiskální kapacitě. Tam tehdy nikdo nemluvil o deseti procentech. Parlament velmi jasně řekl, že toto musí být v rámci unijního rozpočtu, takže fiskální kapacita eh, Tyson, eh, ta, zprávy paní Tyson není 10%. Tak jenom prosím, aby si všichni pamatovali, co jsme v loni odsouhlasili, ano? Michael Teurer. A, ne, tak Bernd Luke. Promiňte, máte pravdu, máte pravdu. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce, stínovým zpravodajům, kteří odvedli hodně práce. To vidíme hlavně na vysokém počtu pozměňovacích návrhů. Než eh, přijdu k té zprávě a k tomu, o čem jsem se poučil z pozměňovacích návrhů. Rád bych velmi stručně rád pár slov řekl ještě k tématu eh, transferové unie, o kterém se tady teď mluvilo. Eh, je to správně, jak jste to řekl vy? My už máme transferovou unii v rámci rozpočtu EU, ale to zásadní na této unii je, že ona funguje na základě dohledatelných a objektivních kritérií máme v rámci, já nevím, nějakých fondů, ať už je to fond pro regionální rozvoj, nebo kohezní fond, nebo sociální fond, nebo co já vím, máme prostředky, které rozdělujeme podle toho, jak vypadá infrastruktura v regionech, jak vypadá HDP v regionech, jak vypadá sociální systém zajištění v regionech. Ovšem my tady mluvíme o takové transferové unii, která chce transferovat peníze podle zcela nedohledatelných kritérií a v podstatě by to vypadalo tak, že se peníze dají těm státům, které nadělají největší dluhy, to znamená těm státům, které zcela nezodpovědně nacházejí, eh, zacházejí s penězi. A to je unie, kterou my nechceme. No, tolik tedy k tomuto a teď zpět k té zprávě zcela sdílím to, co říkala Esther Delange o tom, že první část té zprávy, to znamená stanovení toho kontextu, ona ta zpráva se eh, dělí na dvě věci, to znamená hodnocení a výzvy, že to hodnocení je dosti nespracované. Zatím tady není vůbec žádná analýza toho, co se stalo za posledních 15 let. Já bych rád doplnil, že nejde pouze jenom o tupek a sixpack, ono toho je daleko, daleko víc. Jde o obecně hospodářskou politickou problematiku, kde máme spoustu pravidel, 3% deficit, 60% zadlužení a tak dále. To jsou všechno pravidla, která platí už nějakých 15 let. No a ta byla poměrně jednoduchá. Z nich se pak vyvinul komplexnější a komplexnější systém, který teď my máme nějak vyhodnotit. Ale to je analýza, která nám v té zprávě zatím chybí. Ale musíme ji provést, protože teprve potom budeme schopni učinit jakékoliv závěry těch výsledků, kterých jsme dosáhli, tedy co fungovalo, co nefungovalo a proč. No a do této míry tady chybí dosti značná část jaksi té zprávy, a e, myslím si, že tomu nebylo učiněno zadost ani v tom obrovském počtu pozměňovacích návrhů. Druhá poznámka se týká perspektivy e, politicky hospodářského řízení. Rád bych zdůraznil to, že my skutečně hovoříme o systému hospodářského řízení a zprávy ekonomických záležitostí a ne pouze o krizovém managementu. Nicméně téměř všechno, co si přečteme v té zprávě, je právě krizový management. To znamená diskreční aplikace těch pravidel ve stávající a uznávám velmi složité situaci v Evropě. Nicméně takováto aplikace pravidel vždy znamená, že se ta pravidla vlastně ve finále neaplikují, spíš se hledají výmluvy, proč je neaplikovat tak, jak byla ta pravidla vymyšlena a různě si ta pravidla u, upravit podle toho, jak se nám to zrovna hodí podle našich stávajících obtížích. Ale to přece proti řečí podstatě pravidel. Pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, ne aby se o nich diskutovalo. A proto mi na této zprávě i na těch kompromisech, které tady teď obíhají, dosti značně vadí, že se hovoří o, já nevím, věcech, jako že se to musí prodiskutovat, že to všechno musí být inkluzivní, že do toho musíme všechny, všechny zahrnovat. To jsou všechno pouze eufemizmy proto, že se snažíme se zkrátka z těch pravidel nějak vykroutit. Snažíme si najít výmluvy proto, proč zrovna dané nebo ono pravidlo nemůžeme aplikovat. Když to všechno sečteme a podtrhneme, tak v podstatě e, zjistíme, že to řešení, které všechny uspokojí, bude takové, které bude nejdražší, že ano. A to je něco, co my nechceme akceptovat a proto já nesouhlasím s tou celkovou tendencí této zprávy, tedy vést nějakou obsáhlou debatu, zahrnout sem všechny stakeholdery a podobné věci. Ačkoliv sdílím názor Esther Delange, že ten pojem toho ownershipu, tedy toho pocitu vlastnictví něčeho, se musí posílit a bylo by jistě dobré, kdyby se s doporučeními i národní parlamenty jaksi více stotožňovaly a e, dodržovaly ta stanovená pravidla. E, kritické je také to, že mně připadá, že se tady trošku směšují pravidla pro zprávu ekonomických zařízení, eh, eh, ekonomických záležitostí s pravidly ECB, eh, což jsou částečně pravidla, která v podstatě nepodléhají žádné autoritě. Což je problém, zejména v době krize, když se začnou upravovat pravidla podle svého úsudku. Také je neuspokojivé o té zprávě a na těch kompromisech, které máme, že se velmi často používají formulace, které říkají, Komise to musí udělat lépe, lépe než dosud. A to je tam každou chvíli a to je podle mě nespravedlivá kritika. Říci, komise to musí udělat lépe a neříct přesně, co, le, co má komise lépe dělat. A tam právě chybí ta, ta analytická složka. Chybí tam to, že se neidentifikovalo, kde jsou přesně problémy, jestli to byla chyba komise, nebo rady, nebo eurozóny, nebo jestli to byly chyby, které e, nastaly v národních parlamentech. Ono je skutečně velmi svým způsobem ubohé říkat, všechno je potřeba zlepšit, aniž byste zároveň přesně řekli, co hodláte zlepšovat. Samozřejmě nikdo nebude proti, že se něco má zlepšit, ale v jádru je ta formulace nespravedlivá a já bych rád poprosil, aby se přestala v té zprávě používat. No, pak v té zprávě se předpokládá spousta různých opatření, která ale neleží na žádné e, rozumné bázi protože tam chybí ta analýza. Máme mít výjimku pro výjimečné okolnosti, máme mít fiskální kapacitu, rozpočtovou kompetenci na úrovni EU, máme být i různá e, korektivní opatření tupeku a sixpeku, máme mít daňovou harmonizaci, minimální platy a tak dále. Ale pro nic z toho v té zprávě vůbec nejsou žádné argumentativní základy. A má pozice a priori je zkrátka říct ne. Dovolte mi uvést příklad eh, daňové harmonizace. Na tom rozvedu, proč jsem proti. Ta představa, že se budou daně nějakým způsobem moci harmonizovat v EU, přehlíží to, že daně samozřejmě jsou vlastně cenou za veřejné služby kterou, které dává k dispozici vláda daného státu. No a tyto služby, které jsou dávány vládou občanům, jsou rozdílné stát od státu. To je jasné. A tím pádem je jasné, že musí být rozdílné i daně. A tím pádem ten pojem daňové harmonizace je podle mě od základu zcela špatně koncipován a nepřijatelně zasahuje do subsidiarity. Co mě zde pak plně chybí, je návrat k tomu no bailout ustanovení, tedy že ty principy platí. Na toto se zapomíná velmi často a proto už dnes máme zcela nekontrolovaně se rozvíjející transferovou unii. Ovšem, myslím si, že minimálně alespoň jako nějaký bod opěry by to mělo být – v této zprávě. Cílem jakéhokoliv hospodářského řízení je, aby přece státy dříve nebo později pak konečně opět mohli přijmout svou odpovědnost a e, tím pádem, aby nebyly transfery nutné a aby se ani neprováděly. A to je e, princip článku 185, který se musí e, respektovat. V některých článcích v té zprávě eh, se mluví o udržitelnosti splácení dluhů, ale není to tam ani zdaleka dostatečně reprezentováno. Tato udržitelnost dluhů je ale důležitým předpokladem pro právě praktikování té klauzule no bailout. Eh, pokud jsem vám eh, správně rozuměl, paní Beres, tak říkáte, že chcete mít pravidla pro případ, že nějaký stát bude bez peněz. To je e, důležitá otázka, ano. Potřebujeme pravidla pro řádnou státní insolventnost. E, třeba je to vina tlumočníku, anebo jsem vám špatně rozuměl, ale bylo by fajn, kdybyste mi to vysvětlila. Ale bez ohledu na to, jestli jste to řekla nebo ne, já si myslím, že to je důležité a chybí nám to v tom. Potřebujeme jasná pravidla pro státní nesolventnost. To je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji. Pan Teurer. Ja, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já bych nejprve chtěl poděkovat eh, zpravodajce paní eh, Beres a stínovým zpravodajům za jejich práci. Máme tady k dispozici zprávu, která nese zřetelný podpis té sociálně demokratické zpravodajky. A to také není nic eh, špatného. Já si myslím, že je dobře, že každý kolega promítá do e, své práce svou politickou e, perspektivu. A než nechci dodávat nic tomu, co říkala Esther Lange nebo můj kolega Luke, rád bych se eh, zaměřil na ty podstatné body z pohledu ALDE. Podle našeho názoru, a to jsme říkali už také při té první výměně názoru, je to, že nejdůležitější v této souvislosti je to, abychom navázali na dobrou práci Evropského parlamentu v předchozím volebním období. Tehdy eh, fungoval zvláštní eh, výbor, kterému předsedal eh, náš kolega pan Klinc, který se zabýval právě dopady hospodářské krize na eurozónu a v, na hospodářském měnovém výboru a vlastně parlamentu jsme potom diskutovali o návrzích, jak bychom v budoucnosti mohli nejlépe reagovat na podobné situace. Tím jsme připravili pravidla pro hospodářské řízení v eurozóně, tak aby v budoucnosti už nedocházelo eh, k těmto krizím. A posílení pak růstu a stability společně s Tupekem a Sixpackem před, eh, nebo zavedlo celou řadu opatření, a, eh, o kterých hovořila eh, moje kolegyně Esther de Lange. To je obsaženo v té preventivní, ale i korektivní části paktu. Já si myslím, že tyto revize, na kterých také staví současná zpráva, musí brát v potaz to, že čas je relativně krátký mezi tím okamžikem, kdy začala platit tato legislativa a účinky, které ještě eh, pořád eh, se neskonkretizovaly. Když se na to podíváme mm, eh, z pohledu ekonoma, tak je potřeba si uvědomit, že změny zákonů vyžadují určitou dobu, než se promítnou do reality, kterou je možné empiricky popsat a, a Eh, odůvodnit a posoudit, jestli dosáhly těch kýžených účinků. A já si myslím, že ten čas, který jsme měli k dispozici, eh, je zatím příliš krátký na to, abychom mohli skutečně seriózně posoudit, jestli Tupac a Sixpack dosáhli těch eh, účinků, které jsme si od nich slibovali. Když se budeme blíže zabývat situací v jednotlivých zemích po krizi, tak si to vyžaduje eh, určitou analýzu a potom také voláme eh, v našich pozměňovacích návrzích, tak vidíme, že v některých zemích to dosáhlo velmi pozitivních dopadů, které možná už souvisí se změnami hospodářského řízení v eurozóně. A proto v jednom pozměňovacím návrhu jsme si dovolili na to poukázat s tím, že například průměrné nové zadlužení ve členských státech eurozóny se snížilo, a to výrazně. Takže tady nastal kýžený dopad a došlo ke zbrzdění eh, nového zadlužování členských států. A myslíme si, že to jsou všechno body, které by se měly v této zprávě také zohlednit. Druhý bod se týká toho celkového systému, politické diskuzi. Často zaznívá, že politika Evropské unie nebo eurozóny vedla ke zhoršení sociální situace v některých českých zemích. A když se na to podíváme eh, blíže, tak eh, tady soupeří neslučitelné politické postoje. My si myslíme, že evropská politika vedla k úsporným opatřením, ale to není příčina té zhoršené sociální situace. Neměli bychom zaměřovat příčinu a následek. A Měli bychom se držet toho koncensu, který tady eh, byl už schválen během eh, předchozího volebního období, a sice to, že konstrukce měnové unie nebyla eh, plně funkční. Tomu patří jednak nezávislost centrální banky, ale i další opatření. A já musím ještě konstatovat, že ta diskuze s prezidentem Dragim obsahoval některé riskantní eh, výpovědi, protože jak kolegové zleva, tak kolegové zprava utočili na nezávislost eh, centrální banky a tvořili se nesmírně nebezpečné, protože ten důvod pro nezávislost ECB je jasný, je to ve statu ECB, je to v Maastrichtské smlouvě a když někdo tvrdí, že ECB nemá žádný demokraticky legitimní mandát, předseda pozorně řečníka by ukončil, já rozhodně nemluvím déle než ostatní kolegové přede mnou. Ano, v rámci rovnosti bych měl mít příležitost jako srovnatelně dlouhé frakce. Já jsem se díval na ten čas a mám určitě ještě minimálně čtyři minuty. Možná, že bychom se mohli dohodnout na pravidlech, která budou platit stejně pro všechny. Já nevím. Já jsem vás pouze požádal, abyste dospěl k nějakému závěru, abychom mohli dát čas i dalším. Tlumočníci budou muset odejít. A jsou tady další kolegové, kteří ještě chtějí vystoupit a zpravodajka. A já bych rád vyjasnil tuto otázku, protože Eh, ostatní přede mnou eh, spotřebovali hodně času a možná, že jste měl zasáhnout dříve, pane předsedo. Já bych ještě se vysloval proto, aby nezávislost ECB eh, e byla zajištěna, protože je demokraticky legitimní. Ty smlouvy byly schváleny všemi národními parlamenty a když se někdo požaduje, aby CB byla podřízena politickému vedení, tak by to bylo naprosté upuštění od těch podmínek, za kterých byla zřízena měnová unie. A to nemůžeme akceptovat. Něco takového rozhodně nechceme, protože měnová unie nebyla zavedena v souladu s tradicí těch zemí, které měly volnější měnovou politiku s větším politickým řízením, ale při řízení Evropské centrální banky byl použit model například Nizozemska nebo eh, Spolkové republiky, kde eh, se ten model opíral o velmi silně zakotvenou nezávislost ECB a teď vychází najevo, že v rámci hospodářské spolupráce v eurozóně se eh, členské státy zadlužily prakticky v cizí měně, protože to v eurozóně, tak prakticky pro některé státy platí. Mají teď pocit, že ta pravidla jsou jim eh, cizí. A já si myslím, že bychom měli sjednat jednotu aplikace těchto pravidel, abychom mohli zajistit eh, stabilitu eh, měny a soulad s dodržováním. A otázkou je, co stane, když jeden stát se odmítá podřídit těmto pravidlům. Jak můžeme v budoucnosti zabránit tomu, aby k tomu docházeli v rámci paktu růstu a stability a právě na to bychom se měli zaměřit. Ehm, a my se na to zaměřujeme v naší frakci, aby tato konstrukce byla funkční. My jsme v minulosti byli toho názoru, že ehm, určité nástroje makroekonomické stability jsou také nezbytné což by ale nemělo vést k plné harmonizaci nebo k plné centralizaci. A jsme toho názoru, že určité doplnění smluv, tak jak to například teď proběhlo prostřednictvím ruského mechanismu stability, je důležité a musí se brát ohled na reálnou ekonomiku, a na konkurenceschopnost v jednotlivých členských státech. To je rozhodující a to by nás mělo zavést na cestu zpátky růstu zaměstnanosti. Tím končím, ale byl bych rád, kdyby pan předseda při tak důležitém tématu zajistil, že všichni, nebo že všechny frakce budou mít stejné právo na eh, vystoupení. Děkuji vám. Já proto všechno udělám. Teď Mariza Matias. Obrigada, eh, Roberto. Děkuji vám. Já eh, se pokusím být co nejstručnější. Rozhodně dobře. Zajistit, aby každý eh, mohl eh, vystoupit a měl čas na své vystoupení a tlumočníci dodrželi svou směnu. Měli bychom popsat, k čemu tady došlo a e, jaký podíl na to měl fungující rámec. Já samozřejmě nesouhlasím e, s většinou toho, co tady bylo řečeno. Jsem trochu překvapena tím, že naším úkolem by mělo být revidovat Sixpack a Tupac. Kolegové, kteří teď mluvili, tady podali přehled úplně všeho a naprosto ignorovali to, co by mělo být naším hlavním úkolem. Já si myslím, že nemáme Eh, čas na to, abychom dospěli k nějakému výsledku ve dnešní diskuzi, ale měli bychom provést jakési hodnocení nebo inventuru eh, toho vývoje. Jsou tady tři oblasti. Jednak je to ekonomické řízení, které nefunguje. Reformy nejsou dostatečné, pravidla nebyla přijata a musí být přísnější. Asi tak musíme eh, zajistit jednotnou aplikaci pravidel. Pravdika mluvila o aplikaci legislativy v této oblasti. Samozřejmě, že nemám eh, čas, abych se zabývala jednotlivými pravidly a jejich aplikací. A k určitým výsledkům to samozřejmě vedlo. A pokud máme mít nějakou inventuru, tak eh, by to posuzování mělo vyplývat z těch výsledků, které byly viditelné, které jsou viditelné. Jsou tady některé státy, kde ta pravidla byla aplikována velmi rigidně. Vidíme, jaký tam byl dopad ve velmi krátkodobém časovém horizontu. Myslím, že bychom mohli dostat ke kompromisu u této zprávy při u některých sociálních aspektů, u makroekonomických eh, postupů. Paní zpravodajka rozlišovala mezi zadlužením které vzniklo z důsledku ehm, zhoršující se hospodářské situace a které vzniklo v důsledku vnějších faktorů. A dále si myslím, že bychom se měli zabývat také výzvami eh, té současné politiky, což by mohlo vést k reformě. Eh, a i tady bychom snad mohli najít eh, kompromis. Já jsem naprosto proti tomu, aby se zastíraly katastrofické dopady eh, té politiky škrtů eh, trojky. Stavím se proti tomu, aby se používaly prognózy, které jsou nadměrně optimistické eh, ohledně budoucnosti evropské ekonomiky. Zejména tam, kde se používají čísla institucí, které již žalostně selhaly, například Mezinárodní měnový fond. A proto bychom neměli používat tyto prognózy, například měnového fondu týkající se prognózy hospodářského růstu. A odmítám to, co navrhovali kolegové přede mnou, sice to, že by parlament neměl eh, uvažovat politicky nebo stanovat politické eh, směry a že máme se držet nějakého postupu. My jsme přece tady proto, abychom si udělali ekonomickou analýzu, abychom se zamysleli nad eh, tím, jak se to má promítnout do politiky. Nejsme tady přece proto, abychom analyzovali nějaké procedurální aspekty a vůbec nechce, abychom tady začali eh, hovořit o nějaké nezávislé nebo neutrální analýze. Přesto, že samozřejmě máme odlišná stanoviska, než má paní zpravodajka, týkající se revize tohoto eh, rámce pro spánské řízení, tak si myslím, že je pořád možné usilovat o kompromisy v některých otázkách, ale musí mít jasně stanovené cíle, a podle těch bychom měli měřit úspěšnost provádění toho paktu. A na základě toho bychom měli přistoupit k tomu hodnocení. Děkuji, Ernest Urtasun. Děkuji. Já také děkuji zpravodajce za její práci a za úsilí o dosažení konsensu, což je velmi obtížné, protože stanoviska frakcí v některých otázkách týkajících se této zprávy jsou opravdu velmi vzdálená a proto snaha o dosažení koncensu je určitě velmi náročná. Začnu analýzou druhé části kompromisu, které už jsme mohli prostudovat, které nám předložila zpravodajka. Jsou tam věci, které jsou potřebné, které jsou zajímavé, například potřeba postupovat směrem k vytvoření společné fiskality, vytvoření uh, sociálního pilíře systému zprávy a řízení a tak dále. My jsme se dohodli mezi stínovými zpravodaji na směru, kterým by se měla uvírat eh, eurozóna a její budoucnost. Já se k tomu ještě chci vyjádřit, protože všichni víme, že je zcela nemožné, aby měnová Unie fungovala do budoucna, pokud nebudeme mít finanční mechanismy, které budou pomáhat těm částem eurozóny, které zažívají asymetrický šok. To je zcela nemožné. V uplynulých letech jsme neexistenci Unie transferu vytvo- nahradili vytvořením mechanismu finanční podpory, ale to vedlo k tomu, že jsme vytvořili ještě větší zadluženost, takže to byl takový bludný kruh, který nás nikam nedovedl instituce z vytvoření SSM měly prostě dospět k závěru, že měnová unie je špatně vytvořená, špatně konstruovaná, takže bychom měli vytvořit silný mechanismus na celoevropské úrovni, pokud chceme, aby to fungovalo. Pokud chceme eurozónu zničit, tak žádný problém, ale pokud chceme, aby fungovalo, tak se bez toho neobejdeme. I v různých školách hospodářské teorie se na tom shodují, takže tímto směrem určitě musíme jít. A k té části zprávy, která hovoří o perspektivách a budoucnosti eurozóny, to by bylo tedy z mé strany všechno, ale komplikovanější je podle mě hodnocení toho, co se stalo s normami a co bychom měli udělat se současnými normami. Já vím, že někteří kolegové jsou pro přísnou aplikaci a také pro analýzu toho, proč normy nebyly uplatňovány správným způsobem. Má frakce na to má jasný názor. Proč se tyto normy nedodržovaly? Protože v čase recese je to nemožné. Není možné ani s těmi maržemi flexibility, které tyto normy nabízejí, přistoupit k recesi. To prostě není možné. A proto normy, které se uplatňovaly nebo neuplatňovaly, tak vždycky se to muselo udělat ex post. Nakonec se muselo uznat, že ty normy se nemohly uplatňovat, protože se vůbec eh, na základě těchto norem nedalo čelit hospodářské krize. Někdy to tedy nebylo ex ante, vždycky ex post a vždycky vlastně až později se uznalo, že s těmito normami nelze čelit hospodářské krizi. Takže to jsou normy, které neuspěly, protože se vlastně popřeli sami sebe. A proto z hlediska mé frakce ani přísné dodržování norem, ani jejich mírná flexibilizace není dostačující. Já si myslím, že potřebujeme přeskoumat, proč nefungovalo protože nefungovaly tyto normy a jak máme vytvořit kontracyklickou politiku v době recese. Pak je zde jeden bod, ve kterém nemohu souhlasit s tím, co říká zpravodajka, a sice, že EFSI je nástroj kontracyklické politiky, anticyklické politiky. To rozhodně není dostačující, to je podle mě jasné. A proto tedy má frakce považuje nebo požaduje velmi kritickou analýzu norem a jejich fungování, potom také hodnocení sdělení o flexibilitě ze strany komise a ten roční přeskum růstu, to je věc, o které ještě budeme diskutovat, k tomu máme také velmi kritický přístup. Některé strukturální no, reformy, které byly provedeny, přinesly své výsledky, o tom hovořila i zpravodajka. Deflační a recesivní efekt některých z těchto opatření byl zcela katastrofální, takže já si myslím, že i zde bychom měli zajít eh, do větších detailů bez ohledu na velmi negativní sociální dopad. Měli bychom hovořit také o jejich deflačním dopadu a o tom, že zcela zabránili oživení. Chci ještě zmínit dvě věci, které mě, podle, které mě připadají zajímavé. V rámci MIP toho postupu pro makroekonomické nerovnováhy se uvádí jedna velmi důležitá věc. Normálně se zaměřujeme na země, které mají obchodní deficit a ne na ty, které mají velký přebytek. A teď je to stejně velká nerovnováha i u těch zemí, které mají přebytek. Takže já si myslím, že tam by mělo být dosaženo větší rovnováhy. A stejně by se měla zlepšit i scoreboard, to je taková posedlost eh, skupiny zelených, ale myslíme si, že by bylo opravdu dobré mít sociální indikátory, v této tabulce scoreboard a také určitý kvalifikovaný přístup k investicím. Mluvím moc? No, mluvíte déle než já, nikdo vás nepřerušuje. Takže za minutu to skončím. To není spravedlivé, říká pan Toirer. Já si myslím, že hovoříte úplně stejně. Jen 30 vteřin, pane předsedo, mám jen poslední věc. Dluh. Otázka dluhu, to zde říkala i Marisa, je zde zajímavá myšlenka ohledně toho rozlišení mezi dluhem kvůli bailoutu z finančního systému a jiným dluhem. Dokonce se zde hovoří také o tom, že je třeba, aby finanční sektor přispíval ke snižování toho prvního dluhu. To nám připadá jako zajímavá myšlenka. My jako frakce také chceme že toto rozlišení je naprosto zásadní. A to je zatím z mé strany vše. Chci jen říci, že jsou zde zásadní body, na kterých bude má frakce trvat a jsou podle mě zásadní v této zprávě a jsme otevřeni spolupráci a hledání kompromisů se spravodajkou. Děkuji, Marko Zany. Děkuji. Já Budu hovořit za stínového zpravodaje Marka Valiho, který se omlouvá, že zde nemůže být, protože je ve výboru Kokobu. Pokusím se být stručný, protože je pozdě, snažím se jen dotknout několika obecných bodů. Děkuji zpravodajce za její práci, ale pro nás není zdaleka dostačující, ani zdaleka, protože se nevychází ze základní analýzy. Příliš mnoho se zpravodajka zaměřuje na větší flexibilitu, na interpretaci stávajícího rámce a pořád ještě není zde pochopení toho, že ten rámec sám o sobě nefunguje a je třeba ho změnit. Takže jsme zcela proti myšlence flexibilnější interpretace stávajících pravidel, protože stávající pravidla podle nás nefungují a dokázali to opravdu bohatě, především v tomto období závažné krize. Kromě toho jsme také velmi kritičtí k tomu, že by se uplatňovala tato takzvaná flexibilita pouze na členské státy, které jsou v rámci té preventivní části paktu. To je velmi nebezpečné, protože je zde velmi silné riziko, že když se bude používat tento přístup, tak se tím pouze zvýší rozdíly, prohloubí rozdíly mezi členskými státy v rámci Evropské unie. Přístup, který navrhujeme, který jsme navrhli také v pozměňovacích návrzích, je ten, že chceme, aby tento přístup eh, byl více odražen v kompromisních návrzích. Požadujeme s celou, tedy úplnou revizi tupaku, sexpaku a paktu růstu a stability a zrušení fiskal kompaktu, i když jsme viděli, že některé členské státy jej jednostranně zrušily. Doufáme, že tento první krok, který udělali některé členské státy, znamená, že půjdeme také tímto směrem a zcela zrušíme tuto finanční katastrofu, kterou vytváří fiskální kompakt. Má frakce je poměrně skeptická k Junckerově plánu. Nemyslíme si, že dokáže obnovit investice a oživit růst Evropské unii. Velmi užitečné by bylo zajistit větší flexibilitu a vyčlenit investice členských států do inovace a výzkumu z výpočtu deficitu. To by byl velmi důležitý krok, aby se změnil makroekonomický trend v rámci Evropské unie. Mohlo by to dát impuls nejen veřejným investicím, ale mohl by také obnovit důvěru soukromého sektoru a podpořit tím soukromé investice. A to je bod, nad kterým se musíme rozhodně zamyslet. Další bod, který podle našeho názoru zde chybí a je velmi důležitý, tak to je široké a velmi podrobné hodnocení sociálního dopadu daňových politik. A zavedení ukazatelů sociálních, ukazatelů kvalitativního charakteru, které by jasně vyhodnotily sociální dopad těchto politik. Další věc, která zde chybí, Chtěli bychom, aby se zde více odkazovalo na demokratickou zodpovědnost. To je velmi důležitý prvek. Je důležité, aby všechny tyto mechanismy byly kontrolovány v rámci mechanismu demokratické kontroly, protože to má velký dopad na život občanů. Řecko je toho nejlepším příkladem. A také bychom byli rádi, aby do toho procesu byl více zapojen Evropský parlament. Nesmíme zapomínat, že Evropský parlament je jedinou přímo volenou institucí, kterou volí tedy přímo občané a která tím pádem nejlépe zastupuje občany Evropské unie. Poslední bod, který podle našeho názoru chybí, je jasný výpočet v rámci definice strukturálních přizpůsobení rozpočtu output gap. Tento indikátor nefunguje, jeho výpočet je velmi nahodilý, dokonce ani dnes nedokážeme jasně předpovědět HDP HDP je velmi obtížné předpovědět, jaké bude, takže představte si, jak je obtížné vypočítat potenciální HDP. Takže je zcela zásadní přehodnotit eh, tento ukazatel, protože má zásadní dopad na přizpůsobení rozpočtu, na adaptaci rozpočtu a na požadavky na tuto adaptaci rozpočtu členských států. Takže k tomu bychom měli ještě něco dodat. Eh, poslední bod. Eh, děkujeme zpravodajci za to, že udělala nějaké droboučké kroky vpřed u některých kompromisů. Velmi si ceníme také toho, že požaduje větší zaměření na analýzu přebytku a deficitu ve vztahu k tomu německému případu. To jsme řešili i v, rámci otázky na komisi. Toto, tato pozice vede k tomu, že se prohlubují rozdíly i v rámci členských států, jak ukazuje případ Německa, a je správné poukázat i na tuto záležitost. Potom se zde požaduje, aby se finanční sektor více podílel na nesení nákladů za finanční krizi. S tím také souhlasíme. Doufejme, že tento text bude dále pokračovat tímto směrem a pokud ano, tak eh, má frakce bude moci pozitivně přispět. Pokud ne, tak nebudeme moci podpořit text, který nejde až k jádru problému. Děkuji. Děkuji, máme ještě tři žádosti v rámci Catch DI. A já poprosím, abyste hovořili pouze minutu, nejdříve Notis Marias. Děkuji, pane předsedo, jedna minuta a jenom vlastně jeden bod. Souvisí s pozměňovacím návrhy 2223 a to jsou střety zájmu a fungování Evropské centrální banky. Evropská centrální banka nemůže být na jednu stranu členem trojky a na druhou stranu nezávislou monetární autoritou. Máme stanovisko z 24. ledna 2015, kde eh, hlavní advokát soudního dvora se vyjádřil přesně na toto téma a ve stejný týden jsme k tomuto stanovisku vlastně přijali mm, nějaké dokumenty na plénu. A e, musíme pamatovat na prohlášení hlavního advokáta soudního dvora v tom smyslu, že není možné, aby ECB pořádala věci jako quantitative easing nebo nějaké jiné monetární transfery, protože to jsou velice výrazné monetární aktivity, a musí být oddělené od členství v trojce. Jsem přesvědčen, že zde dochází k jednoznačnému střetu zájmu. Včera jsem neměl možnost to říci panu Drágimu, bohužel. Kdy konečně Evropská centrální banka opustí trojku a začne splňovat požadavky Evropského parlamentu? Děkuji. Elisa Ferreira, děkuji vám. Já budu mluvit anglicky, aby se to urychlilo. Co se týká popisu situace, myslím si, že je potřeba vrátit se zpět k základům. To znamená, konkurence mezi nerovnými partnery ve vnitřním trhu s jednou měnou nikdy nebude způsobovat konvergenci, to víme už od začátku. A potvrdila to i analýza Evropské komise, eh, která nesla název EU at 10. A proto v tom návrhu monetární unie byl návrh eh, mít rozpočet 5% HDP, takže prosím, stabilizujme se spíše na realitě, než na nějakých simplistických sděleních. Eh, žádnou transferovou unii nemáme. Za druhé, hovoříme-li o kontrole toho, co nefungovalo, prosím, potvrďte, že když se podíváte na návrhy trojky, zejména v některých státech, tak se zohledňují věci jako ta až 2% až 7% ztráta HDP v některých státech. Eh, vy navrhujete eh, začínat eh, na 5%, možná, že vaše doporučení nejsou správná. A ještě k panu Lukemu. Souhlasím, že daně mají pokrývat nějaký kompromis ze strany státu a proto u nás doma například není přijatelné, že se zároveň škrtají penze a zároveň nic nefunguje. Přičemž 19 největších korporací v Portugalsku neplatí v Portugalsku daně, ale platí je v Nizozemsku, takže i v této oblasti máme konkurenci mezi členskými státy. Děkuji, pan Anemans. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se pokusím dodržet tu minutu. Řeknu pouze, že tato zpráva ve stávající podobě je nepřijatelná. Pan Luke řekl přesně to samé a rozváděl to do podrobna. 28 separátních ekonomik a vnitřních trhů je v pořádku, ale je to pořád těch 28 separátních a separátně říditelných hospodářských oblastí. Není možné míti pro tuto oblast univerzální řešení. Myslím si, že naším účelem zde je politická unie, která je, eh, která je nucena z hora a vidíme, jakou katastrofu to způsobuje mimo jiné ve východní Evropě. Děkuji, článek 1.1.9 říká něco jiného, ale eh, na to teď nemáme čas, takže teď dávám slovo Pervánč Perez. Merci beaucoup. Děkuji. Vidíme. Vidíte všichni, jak je tato diskuze důležitá, kolik práce nám ještě zbývá eh, na této zprávě odvést. Mnozí z vás se vyjadřovali k té diagnostice. Mě trochu udivuje, že Eh, se neteříte nebo nedíváte na to, co v té zprávě je uvedeno, protože ta zpráva říká, že zprávská situace v eurozóně je taková, jaká je. Michal Teurer chce, abychom se vrátili k práci profesora Klince. Já z toho mám velkou radost, protože se nám tehdy podařilo se domluvit na celé řadě diagnostických věcí, možná, že bychom se k tomu mohli tedy Eh, vrátit. A teď se nám to podařilo formulovat společně. Nechci odpovídat všem, kteří tady vystoupili, ale chci upozornit na dvě nebo tři věci, které jsou podle mě nejdůležitější. Esther Lange hovořila o nepředvídatelnosti některých eh, situací a byla bych ráda, kdyby se podívala na písmeno N, protože tam přesně to říkám. Takže nevím eh, přesně, eh, o co jí šlo, protože tam mluvím o unusual events. Eh, a také ráda, že tady zazněla zářada eh, poznámek týkající se fiskální unie. Tady doufám, že eh, se bude moci dohodnout a pan Teurer se ještě vyjadřoval k otázce negativních eh, dopadů politiky ve členských státech a s tím, že je potřeba to přehodnotit. Tak byla ráda, aby se na to podíval trochu blíže. Musím říct, že jsem byla trochu šokovaná Eh, vaším hodnocením, vážení kolegové, že ty kompromisy, které jsem vám navrhla, jsou kompromisy SAD, protože když porovnáte původní text, který jsem navrhla, a kompromisy, tak eh, jsem tady ušla obrovský kus cesty vstříc vašim eh, názorům a doufala bych, že to někdo ocení. A na příštím zasedání s tím zpravdu doufám, že i vy urazíte nějakou část té cesty. Jsem ráda, že mnozí z vás trvali na nezávislosti ECB, ale neviděl jsem nic ani v té správně, ani v těch kompromisech, co by mohlo být považováno za něco, co by mohlo ohrozit tuto nezávislost. Jediný odkaz na otázku nezávislosti ECB je eh, otázka, na kterou upozorňoval náš český kolega a kterou vy jste vypustili právě s poukazem na nezávislost ECB a zohlednění stanoviska generálního advokáta soudního dvora, který zhodňoval, že když eh, centrální banka nakupuje eh, cené papíry, tak se nemůže účastnit toho adaptačního programu. Takže doufám, že ve jménu nezávislosti ECB podpoříte i ten původní návrh, který jsem udělala, Tak který řekne, že tam může být komise pouze pozorovatelem a ne jednou ze zainteresovaných stran. Nemám čas, abych reagovala podrobně <clears throat> na všechno, co tady zaznělo a vidím, že to je eh, u toho rozlišování preventivní části a korektivní části paktu a dopadu v některých zámech tady. Eh, musíme na tom dále pracovat, ale doufám na konstruktivní přístup ostatních tak abychom mohli držet ten časový harmonogram, který jste, pane předsedo, domluvil s koordinátory. Very much. Děkuji. To byla velmi intenzivní diskuze a určitě to bude ještě pokračovat. Rád bych také vystoupil, ale byl na to žádný čas, takže to eh, řeknu paní Frolice bilaterálně jak si myslím, že některé ty rozdíly, které se dnes dají velmi eh, velké, by mohly být eh, i přesto přemostěny i přes to, jak dnes vypadá ta dnešní diskuze, jsem optimistou a myslím, že parlamentu se nakonec podaří dospět ke stanovisku, které bude mít velkou podporu a doufám, že všechny politické skupiny se toho budou účastnit eh, konstruktivně a to s také na to, že konference předsedů řekla, že zapojení parlamentu do této zprávy čtyř prezidentů by mělo eh, odrážet stanovisko parlamentu, takže si myslím, že bychom všichni tu měli přistupovat konstruktivně, aby naše stanovisko bylo v souladu s tím, o čem jsme hlasovali ve minulosti, zpráva Tyson, zpráva Beres, Beckberu Clint, ale samozřejmě teď už jsme v roce 2015 a měli bychom brát ohled na nový vývoj. Děkuji vám, časový harmonogram znáte, čekává se, že o tom budeme hlasovat 14. dubna na Ekonu, takže vás vyzývám, abyste se tomu věnovali intenzivně Já vím, že to budete pokračovat. I e, velmi brzy na základě dnešní diskuze. Přeruší schůze, budeme znovu pokračovat ve tři hodiny. Bude tady Lord Hill. A proto bych vám chtěl poprosit, abyste přišli včas, protože i to bude velmi zásadní diskuse s panem komisařem. Děkuji vám.